So good afternoon. Dobré odpoledne. Myslím, že se můžeme pustit do práce, protože skončit musíme v 6 hodin, přesně jako dopol, jak již dopoledne řekl pan předseda. Na počátku této druhé části chci projevit radost, že mohu hned předat slovo paní McGuinness, která je místopředsedkyní parlamentu a je zároveň mediátorkou Evropského parlamentu v případech únosu dětí jejich rodiči. Děkuji. And for the opportunity to talk to you about... Děkuji mnohokrát. Já vás no, jsem velice ráda, že mám příležitost zde vyzkoušet. Eh, moje první zkušenost, eh, když jsem začala pracovat jako mediátor v oblasti dětských práv dětí v parlamentu, tady je trochu špatně slyšet. Slyšíte mě všichni? Eh, je to tady trošku problém v této místnosti. Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti eh, a úvahy ve svém zahajujícím vystoupení. Bude to krátké, protože máme tady experty. Chtěla bych eh, pochválit ty, kdo eh, provádějí tuto práci a kdo přišli vůbec s touto iniciativou. Myslím si, že tato studie, která se týká přeshraničních únosů dětí, je velice důležitá. Týká se to i práce komise vůbec, abychom věděli, kde máme problémy. Já už jsem dnes dopoledne hovořila na konferenci mediátorů prostředníků a pokud jde o děti, rodiny a případy únosu, tak vždycky sledujeme hlavně co nejlepší zájmy dítěte. Setkáváme se s problémem, že v rázně, různých jurisdikcích se různým způsobem vykládá, co je nejlepším případem zájmem dítěte. A vidíme judikáty, kde se svědčí o tom, že dva soudy ve dvou členských státech posuzují tutež Eh, eh, situaci a rozhodují různě jinak. A to souvisí s výkladem. Samozřejmě, že vycházíme z Hácké úmluvy a nařízení Brusel, Brusel 2. A představa je taková, že po únosu by se měly děti okamžitě vrátit do své přirozené domoviny. A zjišťujeme, že doba se stále zvyšuje šest týdnů, jak se říká v Hákské úmluvě, se často nedodržuje, často to trvá léta a někdy dokonce, i když už pa, soud vynese rozsudek, neuplatňuje se, proto je třeba provádět mediaci. A dnes bude určitě velice důležité právě slyšet úvahy na toto téma. My ve mé určitě se, máme co dělat s lidmi, kteří jsou velice rozrušeni, protože eh, všichni, kdo prošel takovýmto procesem, já eh, je samozřejmě rozrušený a myslím si, že se snažíme opravdu. Za prvé eh, je poučit o tom, zda jsme schopni zasáhnout nebo ne. Kromě toho je můžeme napojit na příslušné úřady v příslušných českých eh, státech a dáváme také určitá vodítka lidem, kteří jsou ve velice obtížné situaci, protože je to emoční otázka, toho si musíme být vědomi. A já jsem eh, po pár měsících se rozhodla, že si dám Eh, že si pořádně zjistím, jak eh, tento úřad funguje, zda bychom ho neměli nějakým způsobem přejmenovat a jak to dále vést. Myslím si, že je velice důležité, že parlament tady má dohled. My jsme voleni z různých členských států, proto jsme v dobré situaci, abychom mohli koordinovat a fungovat jako jakýsi barometr ohledně toho, co se dělá v českých státech. Máme co dělat velice obtížnými případy, ale zase je důležité, abychom věděli, o čem to je a abychom mohli navrhovat změny a ty jsou evidentně nezbytné. Měla bych ještě zmínit, že nejenom moje kancelář, ale také petiční výbor dostává podněty, výbor Libe, mnohé z nich se se svými stížnostmi obracejí občané. Pan Peter Jar z petičního výboru eh, se k nám připojí, jak vidím, možná, že se k tomu vyjádří. Já z toho usuzuji, že máme co dělat s rostoucím eh, počtem vysoce problematických eh, případů. Trpí děti, samozřejmě, že i dospělí, ale nás tady zajímají, my se zabýváme dětmi a snažíme se situaci zlepšovat. Samozřejmě tady otázka legislativy, ale důležitější je její provádění, protože čím déle dítě je vytrženo ze své domoviny, ze svého domova, tím těžší je představit si efektivní návrat. A e, samozřejmě, že děti utrpí, utrpí újmu za takovýchto okolností. Samozřejmě mohli bychom si přát, aby se dospělí lépe chovali, ale když se lidé dostanou do vysoce emoční civitoté situace, kdy vzájemný vztah se zhroutil, pak si to těžko můžeme představit. A rádi bychom, aby soud byl efektivnější, koherentnější ve svém rozhodování. Možná potřebujeme i lepší informace, asi to vyplyne z diskusy. Aby bylo možné situaci zlepšovat, potřebujeme vidět, kde existují databáze, abychom také věděli, jakým směrem se ubírat. A určitě informace o rodinném právu je důležitá, aby všichni eh, tyto otázky lépe znali a lépe jim rozuměli. Nakonec řeknu poslední věc. Myslím si, že dnešní akce je velice důležitá. Je to vysoce důležité slyšení. Těším se na všechny podrobnosti zprávy. Já jsem četla jenom schrnutí a některé závěry a nechci to teď eh, sem um, tady uvádět. Určitě to bude dobrý vstup do mojí práce, už to vlastně je a pomáhám. Děkuji všem, kdo mi pomáhá. Je to celá nová oblast práce, co mě se týče tady v parlamentu. A je to oblast, eh, která, se mě, která mě zajímá eh, osobně, ale i politicky Práva dětí jsou důležité, jejich životy jsou velice důležité, pokud trpí újmu eh, eh, v raném eh, části života, pak to má důsledky později a proto je třeba pomáhat rodinám v těchto obtížných okolnostech. A nedávno jsme měli diskusi o, ve Strasburku o hádské úmluvě. Vítali jsme nové státy, které se připojily k této umluvě. A samozřejmě teorie je vynikající věc a Hákská umluva hovoří zcela zřetelně. Praxe už tak jasná není. A právě proto shledáváme, že se často nedodržují termíny, že jsou určité eh, zmatené situace mezi členskými státy. Takže vám přeji všechno nejlepší v této práci a těšíme se na prezentaci studie. Děkuji. Děkuji paní McGuinness. Eh, mluvíte vysoce přesvědčivě. Budeme tedy pokračovat a bude to doktor Pretale, který bude prezentovat, eh, tedy on je z Lozanu, eh, z Švýcarského institutu pro komparativní právo. Prosím. For your... Děkuji. It's really... Děkuji vám za váš úvod. Ano, je to velice emocionální věc, jak jsme všichni již viděli. Předám slovo kolegyni, která začne statistikou. Good afternoon. Um... Dobré odpoledne. Máme tady stávající data týkající se únosu dětí, jejich rodiče a mezinárodních uh, manželství a rodin. Statistika nemusí být úplná. Poslední e, údaje jsou z roku 2008 a komparabilní seznám týkající se manželství a rodičů je ještě z jiného roku. Zatím ta data jsou taková, že není možná je jednak jedné srovnávat. Podívejme se na manželství a rozvody mezinárodní manželství, to jsou manželství eh, buď vlastního občana s cizincem, anebo dvou cizinců žijících v jiné zemi. Ta data zatím nejsou zcela přesvědčivě eh, sbírána ve všech zemích. Tady vidíme vývoj. Ve většině zemích počet mezinárodních manželství je proporcionální ke všem manželstvím. Máme tady e, křivku, která ukazuje jasný nárůst a potom pokles. Dostupná data za rok 2012 říkají, že ten pokles se zpomalil, anebo v různých zemích je ten průběh různý. Mm, tady e, vidíme v zemích, kde jsou k dispozici všechna data, že roste podíl mezinárodních rozvodů ve stejném období. Tady jsou údaje za rok 2012, které indikují, že rozvody z roku 2007 jsou v podstatě na stále stejné úrovni. Ten počet je stejný na stejné úrovni jako v roce 2007. Teď únosy eh, dětí jejich rodiči. Když se podíváme na statistiku, tak tu zaznamenává Inka stat, což je databáze Hákské konvence a ty údaje jsou z roku 99, 2003 a 2008. Také jsme se opírali o tyto údaje a máme eh, v některých zemích údaje i novější. Tady vidíme graf, který je obsahem té studie. Vidíme, eh, jak je to s vývojem případů únosů dětí, jejich rodiči vidíme, že to některé úřady sledují již déle než 13 let. Většina eh, vypovídá o tom, že roste počet žádostí o návrat dítěte. V letech 2003 až 2008 zaznamenáváme zpomalení. Teď předám slovo zpět paní doktorce Preteli. Děkuji. Eh, Budu dále hovořit italsky. Děkuji. Tady se hovořilo i o nedostacích při sběru dat. Pokusím se eh, poukázat i na to, jaké jsou nedostatky v právním systému a budu hovořit i o aplikaci úmluvy. Jedná se tady o věc, která je velice emocionální. Je nutno provést změny. To ukazuje analýza případu. Evropský soudce, který má co dočinění s únosem dítěte rodiči, aplikuje hákskou úmluvu a nařízení Brusel 2a. A tam se posiluje mechanismus hákské úmluvy. Je to mechanismus, který by měl vést k okamžitému návratu nezletilce do obvyklého bydliště. Tento mechanismus by měl mít i odstrašující účinky, měla by fungovat i preventivním způsobem a únosci by měli být odrazováni od svých činů, ale statistika ukazuje, že ten ostrašující element není splněn. Statistika spíše ukazuje, že se děje pravý opak, že těch žádostí je stále víc. Tedy ptali jsme se, proč se nepodařilo zabránit růstu počtu únosů. Myslíme si, že můžeme říct eh, ve světle našich zkušeností, že Hákská úmluva se stala trošku obětí vlastního úspěchu. Automatický návrat se ukázal, ten mechanismus se ukázal natolik efektivní, že ten mechanismus se používá nejenom pro případy, pro které byl původně plánován. Hákská umlova předpokládala, a tak je to i v těch přípravných pracech zmíněno, aby se předcházelo eh, únosům a obvykle v případě únosu šlo o to, že dítě unesl jeho otec proto, aby definitivně zničil vztahy mezi, mezi dítětem a matkou. To vidíme i v bilaterálních úmluvách, které byly uzavřeny především s třetími zeměmi, především se zeměmi arabskými. Francie a ostatní země mají úmluvy s Libanonem, Egyptem, Marokem a dalšími, protože tam v rodinném právu má matka jiný vztah k dítěti. To byl prapůvodní účel té úmluvy, ale úmluva potom byla vždycky interpretována jinak a jinak. Interpretace se rozvíjela dál. Především to bylo potřebné s ohledem na nerovnováhu v úmluze, přičemž ten, eh, kdo má dítě v péči, by měl být prioritním postavení. Vedlo to však k tomu, že pojem eh, Mezinárodní únoc nezletilců byl rozšířen a do tohoto pojmu se teď zahrnují všechny možné nelegální změny bydliště nezletilce. A toto rozšíření pojmu mělo za důsledek, že se musí rozšířit i horizont vědomostí, které k dispozici má případný soudce. Situace je teď taková, že soudce musí o tom případu vědět velice mnoho, takže návrat se zdržuje a to všechno vede k těm smutným případům, které potom řeší Evropský soud pro lidská práva. Studie popisuje různé způsoby chování, které se dnes považují za únosné zletilé osoby. V některých případech je to tak, že Brusel 2a předpokládá okamžitý návrat, ale zároveň je to krok zpět k potírání tohoto problému. V extrémních případech je to dokonce tak, že máme co dočinění s třemi obcemi. Za prvé, jeden z rodičů zneužije svého práva návštěvy a odveze nezletilce do své země. To známe třeba z Irska, kde dítě bylo uneseno strýcem a posléze ho otec odvezl do Egypta. Pak je to případ, kdy rodič je zároveň opatrovníkem a matka brání otci v tom, aby vykonával právo na návštěvu k tomu došlo v, v nedávné minulosti a máme k tomu rozsudek eh, Evropského soudu pro lidská práva proti litevské matce, která byla obviněna, že se provonila proti článku 8 konvence o lidských právech. A třetí skupina případů jsou ty případy, kdy došlo k únosu ve, v zájmu nezletilce. Tady eh, ta situace byla taková, že dokonce došlo tedy k oprávněnému únosu. To jsou články eh, případy podle článku 13 Hákské úmluvy. Pak eh, se jedná o to, jaký čas uplyne mezi únosem a návratem. Měl by být totiž co nejkratší. To jsou případy, kde je třeba reagovat bezprostředně, okamžitě. Ale systém pravidla platí i pro ty případy, které se stále množí a my bychom si přáli, aby to byly případy, které přijdou pak do těch statistik a které nás pak přivedou k tomu závěru, že těch únosů je stále více. Jsou to totiž ty případy, kde existuje korelace mezi korelace s principem volného pohybu pracovníků. Je to jeden z rodičů, který má právo návštěvy a unese nezletilce, anebo je to rodič, který se přestěhuje do jiné země a přitom dítě unese a tento ilegální převoz nezletilce jednostranně změní modality vztahu k druhému rodiči. V těchto případech je tomu tak, že mechanismus bezprostředního návratu vyvolává mnohé otázky. Soudci se často zdráhají při rozhodování o okamžitém vrácení, protahují to rozhodnutí, aplikují různá opatření o výjimkách, které obsahuje Hákská umlova. Eh, nevycházejí z toho, že šlo o únos, ale zvažují všechny zájmy dítěte, to znamená, není tady doslovně věrná interpretace případu. Jedná se o případy, kdy je třeba pečlivě zvážit zájmy nezletilce. Pak je tady skutečná nerovnost mezi občanem, který bydlí eh, v zemi, kde sídlí soudce, a mezi manželem, který se do této země nedávno přistěhoval. Paradigmatický příklad je případ Sary Dapels, eh, která eh, ten případ se týká neznalosti jazyka, neznalosti sociálního prostředí a to potom vlastně konflikt mezi matkou a otcem vyhrocuje. Je to v podstatě konflikt mezi dvěma právními řády. A abychom se takovému konfliktu vyhnuli, tak si představujeme systém pro řešení případů únosu na základě filtru, tedy předcházejícího rozhodnutí, rozlišení mezi závažnými případy, a případy, kde je nutné pečlivě zvažovat. To znamená, představujeme si různé filtry opírající se o závažnost případu. První filtr by se třeba týkal extrémních případů, tak jak jsme je již popsali. Ve všech ostatních případech, kdy se zvažuje před rozhodnutím o tom, jaké jsou vyšší zájmy dítěte a když se přijímají provizorní rozhodnutí, provizorní rozhodnutí před návratem nezletilce. Sem patří kontextuální mediace, protože dohoda mezi rodiči a příslušnými úřady v tom případě je v podstatě to, co je pro zájmy dítěte nejlepší. Případy, které nepatří ani k prvnímu, ani k druhému, Eh, filtru, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout, pak musí dojít ke společnému rozhodnutí se soudcem, protože soudce v té zemi, kde má dítě bydlet, eh, s tím by mělo být eh, dosaženo schody. Toto pravidlo bylo vypracováno na bázi článku 15 Bruselu 2a, tak si představujeme tedy spolupráci mezi soudci obou zemí. Pouze ty případy, respektive uh, když eh, konflikt mezi oběma právními řády není řešitelný, pak je na místě povolat Mezinárodního soudce a Evropský soudní dvůr pro lidská práva by tady mohl být tedy na řadě. Podívejte se prosím znovu na tu studii. Rozhodně bychom si přáli, aby tato studie obohatila debatu v Evropském parlamentu v této oblasti, která je tak velice emocionální a citlivá. Děkuji vám za velice zajímavé vystoupení a já okamžitě eh, dávám eh, slovo panu Livadopoulosovi, eh, který je advokátem a mediátorem u sítě evropských předhraničních rodinných mediátorů. Já bych se za naši síť vás chtěl poděkovat a budu hovořit o mediaci v případě mezinárodních únosů dětí. Nejprve něco řeknu o právním rámci a kam zapadá mediace. Za prvé základní nařízení Bazile 2, Brasos 2 a umva, kde se předpokládá také mediace v, rodin, v, při, v, v řízeních v rámci rodinného práva ve snaze dosáhnout mimosoudního vyrovnávání. Pak se jedná samozřejmě o mediaci v mezinárodních případech a tady máme příslušnou směrnici číslo 2852. A tady se předpokládá také možnost pro soudce, aby zase se eh, vyzvali k pokusu o mediaci. Jedná se o článek 5. A um, pak tady nakonec máme eh, Evropský kodex pro mediátory. Jak takovéto prostředkování, tato mediace funguje? Uh, Eh, přes hraniční eh, mediace v rodinných sporech může vzniknout během eh, soudního řízení nebo před ním. Většině případů, která se dostane do naší sítě, je těsně před zahájením um, řízení před soudem, které rozhodne, bude-li dítě navráceno, čili nebo ne. A samozřejmě, že se to provádí na neutrálním místě a v místě, kde to dítě nebo děti v tomto okamžiku jsou. A <clears throat> Samozřejmě, že mediace se zúčastní strany plus mediátoři. Říká mediátoři nikoliv mediátor, protože já vám potom vysvětluji, jak to děláme. Je to ko-mediace. Samozřejmě, že jim pomáhají právníci, advokáti, i když ti obvykle nejsou e, osobně přítomní, jsou přítomní po Skypeu nebo kontakty s nimi jsou po telefonu, po e-mailu, zejména pokud už se jedná o urovnání. Během mediace mediátoři samozřejmě se setkají, setkávají se stranami, jak společně, tak i zvlášť. Většinou se setkáváme s nimi společně a snažíme se přimět strany, aby spolu komunikovali a dospěli k řešení. I u, u, samozřejmě, že je to vždycky dobrovolný a důvěrný proces. Pokud je o fáze mediace předtím, než je zahájena, musí si mediátoři udělat screening, aby zjistili, zda skutečně ten případ je pro mediaci vhodný. Poté, když si tento mediat- eh, screening udělají, pak eh, se začnou eh, zajímat tím, kdy, kde, jak by se ta mediace měla odehrávat eh, dohodnou se se stranami celého sporu a s jejich právními zástupci. A pak nejprve samozřejmě musíme se dohodnout, že budeme eh, provádět mediaci, pak se stanoví program, pak je explorativní fáze, kdy se mediátoři snaží zjistit, jaké jsou potřeby jednot zúčastněných stran. Pak následuje eh, fáze jednání, kdy vznikají eventuální řešení, možnosti řešení. <clears throat> A kde eh, by mělo být dítě, zda by mělo být ve státě, kde se momentálně nachází, nebo v tom, k němuž bylo uneseno. A pak eh, poté, když se najde řešení, dochází ke konečné dohodě. Dynamika v mezinárodních případech samozřejmě vyplývá z kulturních rozdílů, které někdy mohou přímo ohrašo, mohou být velmi hrozivé během toho, kdy dojde k takovému zhroucení vztahu. Tam tedy ty kulturní rozdíly se stávají opravdu ohrožujícími. Oba rodiče si přejí být samozřejmě nadále aktivně přítomní v životě svých rodičů. Jeden rodič má pocit, že jak si se dostal do pasti a snaží se vrátit domů a tehdy právě dochází k únosu a pak tedy nezákonné zadržování dítěte nebo únos následuje. Většinou se jedná o malé děti. A pak zase následuje reakce toho rodiče, který e, zůstal tam, kde předtím spolu žili. Ten se zlobí, nemůže tomu uvěřit, cítí se bezmocný. Pak vzniká zase naopak nebezpečí nového únosu zase zpět. A oba rodiče se vlastně bojí, že o své děti přejdou, čili takto se cítí když dochází na mediaci. Ale nejdůležitější vůbec je, že jak my začínáme mediaci, že se jedná vlastně o to, zda to dítě bude či nebude navráceno. A <clears throat> když se o tomhle rodiče nakonec dohodnou, pak se eh, začne jednat o tom, kdo ho bude mít v péči, jak budou dítě navštěvovat, jak se budou řešit prázdniny, narozeniny, pokud dítě bude cestovat, eh, s kým z rodičů bude cestovat, kdo zaplatí letenku nebo lístek a pak eh, eh, se jedná i o náboženskou nebo kulturní dvojazyčnou výchovu. To je zase velice důležité pro oba rodiče, aby dítě nebo děti byly vychováváni eh, podle toho, jak to bylo v jejich, je to v jejich zemi. Někdy potom uh, už postupujeme dál, podpora dítěte, alimenty, uh, Eh, rozdělení majetku, pak eh, separace nebo rozvod rodičů, to všechno se tady může projednávat, ale vůbec nejdůležitější je samozřejmě to, zda dítě bude navráceno a jak se vyřeší ty další věci, o kterých jsem hovořil rámec, v němž mediace probíhá. Může to být z iniciativy stran, jejich právních zástupců, soudce, ústředního orgánu, Obvykle to probíhá v velice rychle, těsně před eh, zahájením řízení před soudem. Tehdy se teprve většina dvojic rozhodne uchýlit se k takovéto mediaci charakteristické rychy takovýchto případů. Či většinou příprava je časově náročná, představuje to cestování, kontakt s právníky, pak eh, často to jsou dlouhá zasedání, často dva až tři dny, pak se eh, dynamika eh, konfliktu eskaluje, mm, je tady přítomen pořád pocit strachu, že rodič o dítě přijde, hněv, pocit bezmocnosti, nejistosti, to všechno je velice intenzivní. My se tedy teď k tomu, jak jak provádíme mediaci, podle jakého modelu postupujeme. Jak už jsem říkal, takzvaná komediace. V tomto případě vlastně jsou tady dva mediátoři, měli by zastupovat obě kultury, čili měli by to být zástupci z obou zemí, z nichž pocházejí rodiče. Dejme tomu, jestliže eh, je to řecko-německá manželská dvojice, měl by tam být eh, řecký a německý mediátor. Čili aby byly zastoupeny obě kultury i oba, obě pohlaví, aby i toto bylo vyvážené a pokud možno, pak eh, by měli mít různou profesionální přípravu, ale vždycky by to měla být právnická nebo psychosociální mm, profese. Samozřejmě, že nejprve, zejména se musí zaměřit mediátoři na nejlepší zájmy dítěte. Abychom si udělali představu, jak taková mediace vypadá, vidíte to tady, vidíte ty dva mediátory vpravo a nalevo dvojice, eh, manželská dvojice, někdy mezi nimi ještě sedí tlumočník, protože jazyk je důležitá věc. Pokud eh, rodiče chtějí hovořit vlastním jazykem, i když třeba mezi sebou jinak eh, komunikují třetím jazykem, tak třeba budou potřebovat eh, pomoc tlumočníka. Toto je z workshopu, který naše síť uspořádala v Berlíně. Naše síť byla vytvořena v roce 2012 jakožto součást evropského projektu, který byl spolufinancován Evropskou komisí. A partnery je MIT, německá eh, neziskovka, pak je tam neziskovka z Portugalska a z dalších zemí. A my už vlastně jsme proškolili více než 70 mediátorů ze všech zemí Evropské unie a vlastně poprvé jsme eh, vypracovali také společný jednotný eh, program školicí, jak takové případy řešit, jak s nimi zacházet. Čili postupně už k nám byly odkazovány případy a obvykle nejprve eh, někdo pošle e-mail jednomu z mediátorů, dejme tomu Kdybychom měli italského občana, tak patrně by nejprve kontaktoval italského mediátora. Pokud by problém se týkal, dejme tomu, Itálie a Litvy, tak ten italský mediátor by kontaktoval kolegu či kolegyně v Litvě a snažil by se eh, vyřešit podrobnosti tak, aby bylo možné přistoupit k mediaci. Tato síť pokračuje, teď tady máme vlastně task force, společně s MIC, Child Focus a Missing Children Europe. Je to eh, v Bruselu v rámci Missing Children Europe. Každý rok provádíme 50-hodinový školicí kurz pro nové členy, nové mediátory. Máme také školení už pro pokročilé, pro členy a další projekty naší sítě. Eh, se jmenují Hlas dítěte při mediaci, školení eh, v rámci 160 tisíc hotlinek při řešení eh, případu únosu a mediace a psychologické účinky mezinárodního únosu dětí na prospěch unášených dětí. Najdete podrobnosti na naší webové stránce. Děkuji vám. Děkuji a teď předám slovo panu Hans van Loonovi, který je členem Institutu pro mezinárodní práva v Hágu, býval tajemníkem Hákské konference o mezinárodním soukromém právu. Dám slovo i panu Michalu Šotrovi, který je z DG Justice v Evropské komisi, vede tam sekci uh, politiky uh, občanského práva. Jsem rád, že tady mohu hovořit k tomuto váženému parlamentu. Můj dokument se týká Bruselu 2 bis a týká se těch věcí rodičovské odpovědnosti. A budu se věnovat těm věcem jenom v souvislosti s rozvodem. Jde tady o vnímání některých členů, že Eh, ustanovení té hákské úmluvy o únosech dětí nejsou aplikovány dostatečně efektivně. Druhá část mého dokumentu stránky 8 až 31, kapitola 2, se tomuto vnímání potom věnuje. Je důležité zdůraznit možná to, že rodičovská odpovědnost v případě únosu dětí není jenom evropská záležitost, jedná se o globální věc. A je tady také globální rámec, který se sestává e, z úmluvy OSN o právech dívetě, Hákské úmluvy o únosech dětí a dalších dokumentů. Protože EU e, a členské státy Unie jsou signatáři e, konvence USN, OSN, dokumento 96 a 80 a summit v Itálii v Římě minulý týden završil ratifikační proces, takže všechny evropské státy budou signatáři a tedy Evropská unie bude aplikovat tento globální rámec rodičovské odpovědnosti. Tady se jedná také o vztah Evropské unie a ostatních členských státech, jako je Švýcarsko, Dánsko, Maroko a další. Ta umluva 96 poskytuje pravidla rozhodného práva, která se mají používat v rámci Brusel 2 bis. To je dobrý okamžik, abychom se podívali na to, jak to vypadá Brusel 2 bis ve světle tohoto rámce. Ta umluva 96 hovoří o principech Eh, Bruselu 2a, ale to ten se do značné míry odchyluje a posiluje především ty návratové mechanismy. Jde o to posílit eh, kompetence toho soudu a eh, oslabuje kompetence onoho druhého soudu. A to je problematické. Problematické proto, že v posledních letech došlo k velkým sociálním změnám O tom také hovoří ta švýcarská zpráva a zdůrazňuje to význam rovnováhy v kompetencích obou soudů. To popisuje kapitola 2. Typický případ eh, podle té konvence 96 a Brusel 2a. To je ten případ nestarajícího se rodiče a návrat dítěte. To není příliš složitá věc, ale je mnoho případů, dvě třetiny případů jsou, kdy unášející rodič je ten, který se stará, starající se rodič. Často je to matka, která unese dítě a pak tvrdí, že docházelo k domácímu násilí. Možná víc pozornosti než v minulosti je třeba věnovat eh, rizikum pro dítě, ale zároveň i bezpečné situaci dítěte. Více prostoru se tady dává únosu dítěte, především návratu a pak tady vidíme, že ten rodič, který zůstává, se v podstatě spoléhá na tu úmluvu a na bruselské nařízení a očekává, že dojde k posílení jeho práv. To všechno vedlo k tomu, eh, co vedlo ke kritice této úmluvy. Kapitola 2 o tom disku- hovoří, jde tady o Evropský soud pro lidská práva, jde tady o to, že když dojde k návratu, je třeba vyslechnout argumenty obou stran velice pečlivě, je třeba to rozhodnutí promyslet, a mají být hmatatelné, důsledky, eh, hmatatelné důkazy ochrany dítěte, jsou-li tam nějaká rizika, tak eh, ten návrat rozhodně nemá být nějak automatický. Návrhy byly předloženy, ale nepřijaty. Eh, tady existuje obecný názor, že je potřeba nejdřív ratifikovat konvenci 96, která poskytuje větší ochranu dítěti, pak byla vytvořena pracovní skupina, aby dala určité e, vůči linie soudům. Jde tady o 31 článek a pak tady šlo o to, že ten dokument musel být přeložen do všech jazyků Evropské unie, tak aby byl obecně přijat. Jaká byla reakce Evropské unie na tento nový dokument? Na jedné straně Evropská unie podpořila tu iniciativu bez pochyby, na druhé straně se málo diskutovalo uvnitř Unie o těchto změnách. Soud eh, se odvolal na ten návratový mechanismus úmluvy, eh, hovořilo se o tom, že je potřeba přivést rodiče opět k sobě a diskutovat, ale pokud vím, zatím se soud nevyjádřil k těm krátkodobým rizikům souvisejícím s návratem kapitola 3, strana 20 a další. Tam jsou potom nějaké konkrétní návrhy na vylepšení nařízení, jak eh, globální rámec, umluva 96, z roku 96 a potom změna paradigmatu. Doporučení jsou schrnutá v eh, anexu 3 stránky 31 až 33 a myslím si, že je důležité mít na vědomí, že tady máme ten globální rámec, které, který se týká i detailu tohoto návrhu. Návrhy, eh, aby bylo jasno, nepředpokládají změnu toho nařízení. V podstatě ta báze je respektována. Na jedné straně jsou tam návrhy, které se snaží, aby to nařízení eh, více se přiblížilo tomu v rámci. Na druhé straně jsou tam velice eh, dobré dobrá pravidla v tom nařízení, která jdou dále než ten globální rámec a myslím, že by mohly být dále posíleny. První skupina návrhy, které přiblíží to nařízení konvence z roku 96. Jedná se tady o článek 8, to je technický článek. Důležitější je návrh na změnu článku 10 a zavedení ochranných opatření. Proč? Protože v návrhu Bruselu 2a vyjednávači eh, nebyli tak smělí jako v případě Brusel 1, který se týká komerčních záležitostí. Tady se totiž jedná o rodinu. Jsou tam tři eh, problémy spojené s článkem, stávajícím článkem 20. Není tam tedy uniformní báze jurisdikce. To znamená, že ochrana opatření mohou být aplikována jenom podle konkrétního národního práva. Za druhé, ta opatření, pokud už tam jsou, mohou být mm, přijata pouze e, proti dítěti nebo osobám v rámci jurisdikce toho soudu, nikoli proti jiným. A pak ta opatření nemusí být uznána soudem země původu tak pokud eh, kdo se bude zvažovat rozhodnutí o návratu dítěte, máme-li tady ta ochrana eh, opatření proti třeba zneužívajícímu otci v místě pobytu, tak to nenajdeme zatím v nařízení nástroje, které by to umožňovaly. Článek 11, 6, 8 a 42 se opírají o myšlenku, že každé zamítnutí návratu dítěte může být, tak říkají, přeskočeno soudem v zemi původu. V podstatě v Evropské unii akceptujeme, že rozhodnutí jednoho soudu mají být respektována druhým soudem. Tady platí protiklad. Rozhodnutí jednoho soudu může být v podstatě eh, zrušeno, zvráceno v pravý opak druhým soudem. Možná, že tohle není nejlepší pravidlo, protože to bere odvahu prvnímu soudu a rozhodně to nevede k větší spolupráci mezi soudy. Ten první soud by měl eh, se věnovat rychlým zájmům dítěte, jeho rychlému mm, návratu. Soud v zemi původu by pak měl rozhodnout o opatrovnictví. Jsou to dvě věci, které by neměly být směšovány soud řekl, že eh, to, tato změna rozhodnutí soudem v zemi původu může být také prozatímým rozhodnutím, což znamená tu možnost, že se nařídí návrat dítěte a pak přijde definitivní rozhodnutí a to dítě se třeba bude znovu vracet z toho místa návratu do toho původního místa. S tím by se něco mělo udělat a já také navrhuji aby se vymazal článek 52. A zřejmě jsem vyčerpal svůj čas, ale mohu ještě pokračovat, prosím. Děkuji. Článek 42. No, ono to v podstatě záleží na vašem sousedovi. No, je to velmi zajímavé, prosím. Eh, vemu to stručně. Um, uh, je tady problém s článkem 42 který hovoří o té jistotě v případě návratu a žádný z důvodů zamítnutí, včetně veřejné politiky, nespadá zřejmě do toho principu nejlepšího zájmu dítěte. To je v podstatě přes tumec a není to nutné, protože ustanovení sekce 1 až 3 té samé kapitoly poskytuje různé mechanismy. Jsem tedy přesvědčen, že bychom měli přemýšlet trochu dál v souvislosti s tímto experimentem. Jak je tady také článek 41, ale tady opravdu máme stringentní ustanovení nařizující návrat dítěte. Teď budu velice stručný, co se týká mm, návrhu. Um, There is a proposal for a rule. Je tady eh, návrh na pravidlo na přemístění na základě doporučení Rady Evropy, které bylo přijato 12. února tohoto roku. Pak je tady návrh eh, posílit, eh, respektive rozšířit ustanovení, které nutí soud, aby rozhodl do šesti týdnů. Musí tady být také možnost odvolání a ústřední orgán by měl mít také termín pro svoji práci. A pak je tady ustanovení, které navrhuje, aby mediace bylo zapracováno do rámce nařízení, jak tomu už v některých státech je, kde eh, soudy před rozhodnutím o návratu dítěte eh, zjišťují, zda strany jsou ochotny k mediaci. Děkuji a děkuji, že jste mi umožnila hovořit o něco dále. Já děkuji mnohokrát a teď za komisi hovořím z hlediska DG Spravedlnost. Realizace eh, nařízení Brusel 2 je ve eh, středu pozorností tohoto zasedání, což je důležité a pro komisi velmi užitečné. Jak asi většinou víte, Brusel, Brusel 2a eh, ustanovení už, eh, nařízení platí už více než 10 let a za tu dobu samozřejmě rostl počet pří. Právě jsme viděli statistické údaje. A víme, jak těžké je samozřejmě získat statistické údaje. My se tím budeme ještě bedlivě zabývat, ale jedna věc je bezpochybná že ve světě, kde se lidé stále více přesouvají, není překvapivé, že ta čísla jdou nahoru. Podle našich statistik 15 milionů obyvatel eh, Evropské unie žijí v jiném státě než je jejich stát a asi 140 tisíc rozvodů se odehrává každý rok, což znamená, že je mnoho rodin, které jsou přeshraniční, což je dne, předmětem naší dnešní diskuse a proto je to velmi aktuální otázka pro mnoho lidí. Zaměření na nařízení Brusel 2a vítáme praktická doporučení nová komise, ty prezentoval loni předseda Juncker a poukázali na otázky eh, spravedlnosti a základních eh, důvěry, což je důležité jako priorita. Eh, evropští občané stále více studují v cizině, stěhují se tam, uzavírají sňatky, mají děti a proto soudní spolupráce s tím musí držet krok. Evidentně je je třeba zlepšovat, jak vidíme podle zkušeností, tím, že se budeme postupovat po krocích a budovat mosty mezi jednotlivými justičními systémy, budeme konzolidovat vzájemnou důvěru mezi jednotlivými systémy a uznávání rozsudků. To všechno jsou pěkná slova, ale samozřejmě my musíme se hlavně učit ze zkušeností a naslouchat všem. Nařízení Brusel 2a je skutečně v jádru této eh, soudní spolupráce, proto je mimořádně vhodné, že komise a parlament věnují jej, jeho fungování velkou pozornost. Vysvětlím, proč teď komise je v polovině procesu revize, revidování toho, jak nařízení funguje. To je první přeskum. A vlastně eh, chci využít příležitosti odborníků a všech účastníků. Rádi bychom se s vámi podělili o naše první zjištění z tohoto hodnocení a zajímá nás vaše stanovisko a vaše náměty. Takže eh, už bez dalších okolků řeknu, co teď. Loni v Dubnu eh, komise vydala zprávu a bylo to první hodnocení zatím tohoto nařízení. A ta dospěla k závěru, že nařízení významným způsobem prospělo občanům při řešení přeshraničních sporů a otázek odpovědnosti v rámci rodičovství a sňatků. Jedná se o systém pravidel spolupráce mezi úřady členských států a aby se zajistila prevence paralelních řízení a aby byl možný volný oběh rozsudku. Právě jsme slyšeli ustanovení o návratu dítěte. To je velmi důležité. Celá určitě cílem byl tady i jaksi zastrašující účinek. My se budeme eh, dívat ještě podrobně na statistiky. Už jsem si přečetl eh, dokument pana Van Luma, je moc zajímavý. Samozřejmě, že se podíváme na to, zda cíl skutečně se v realitě dosahuje. To bylo zcela vědomé rozhodnutí, které eh, zákonodárci učinili, když bylo přijato toto nařízení Brusel 2a, tedy pod, o, úmyslně podnikli tento eh, krok, že je možné i zvrátit rozhodnutí. A samozřejmě, že všechny nás eh, zajímá, zda tohle funguje tak, jak by mělo. Bez ohledu na všechny výhody, které jsme zaznamenali a na to, že v podstatě toto nařízení funguje dobře, zjistili jsme jisté nedostatky a jsou zaznamenány ve zprávě. Konkrétně, pokud je o pravidla ehm, v ma- ehm, jurisdikce v, mate- v manželských záležitostech, například omezení rozsah zrušení exekvátor, to nás trochu zneklidňuje. O zrušení exekvátor, tedy exekvátor je zejména důležité takovém kontextu, kde záleží na čase, protože se jedná o zájem dítěte. Také jsme e, zaznamenali význam posílení spolupráce mezi ústředními orgány e, členských států. Tady je důležité ustanovení v nařízení Brusel 2a. E, je to jakási strojovna celého nástroje a otázka je, zda funguje dost naplno. Konkrétně je to důležité v jednotlivých případech a případech prosazování rozsudku. A pak se dochází, pokud je o to prosazování, zpráva také poukazuje na to, že otázky prosazování eh, nefungují tak hladce, jak bychom si přáli. Tudíž, když komise publikovala zprávu, využila této příležitosti i k tomu, aby zahájila konzultace s veřejností a to zase bylo ukončeno v létě roku 2014. Obdrželi jsme řadu reakcí od, od eh, občanů, od právníků, od soudců a jiných představitelů eh, profese, takže jsme zjistili, jak to funguje a ještě lépe. A je to takový smíšený obrázek, který se nám tady narýsoval. Dostali jsme kladnou odezvu, to je jasné. A kladné aspekty eh, spočívají v tom, že celkově je nahlíženo toto nařízení jako něco užitečného, jako užitečný nástroj při řešení rodinných přezraničních záležitostí. Mnozí oceňují jasnost eh, právě v předhraničních řízeních a také se e, říká, že ovšem pokud to prosazování funguje e, opravdu tak, jak má v duchu na to je tedy tento háček tady je, pak je to dobré, pokud se tedy takto uplatňují rozsudky. Na druhé straně jsme se dozvěděli i o problémech nejednotné fungování nařízení v členských státech, což někdy vyvolává nedostatečná jasnost samotného nařízení. Například, eh, pokud se jedná o únosy, mnozí poukazují na to, jak těžké je vydat rozhodnutí v rámci šesti týdenní lhůty. Mnozí nebo někteří soudci poukazovali na eh, problémy při vyřizování žádostí o návrat. A často se poukazovalo na to, že to možná je způsobeno tím, že tam, kde je řada soudů, které tu věc řeší, tak to některak nepřispívá k efektivitě. Mnozí tedy eh, naznačují, že eh, specializace by byla výhodná, dedikované přesně proto vyčleněné soudy, eh, které mají zkušenosti s přeshraničními případy. To opravdu zvyšuje efektivitu vyřizování a pak je možné to za těch šest týdnů stihnout. Také se v reakci poukazuje na prosazování uplatňování příkazu k návratu dítěte. Ukazuje se, že zase ne všechno je tak jednoduché, jak by mělo. A možná, že to souvisí i s tím, o čem teď právě pan Van Luno hovořil, o těch důvodech, které uváděl. Ale zkrátka vidíme, že v mnoha případech eh, Eh, eh, řízení je velice zdlouhavé a to je jistě špatné tam, kde jde o čas. Teď eh, díváme se do budoucnosti, kde eventuálně podle komise bych se měla napřít pozornost. Myslím si, že je důležité zdůraznit tuto věc. Není možné poskytnout touto legislativou konkrétní řešení jednotlivých případů, ale můžeme se poučit se zkušeností jednotlivých případů, na které jsme byli upozorněni, abychom zjistili, zda tady nejsou nějaké systémové nedostatky v tomto nařízení, na které by bylo třeba se zaměřit. Myslím si, že nám nejde o revoluci v tomto nařízení, ale o to, abychom eh, evolučním způsobem stavěli na tom, co tady už je, abychom lépe ještě propracovali to, co tady máme. Konkrétně, co máme na mysli? Za prvé, v té části, která se týká manželství, soudních eh, sporů. Snad by bylo dobré dát možnost eh, manželským dvojicím, aby si rozhodli, ke kterému soudu půjdou, aby měli určitou stupeň volby soudu to eh, souvisí i s tím, že v kontextu rozpadu rodiny se snažíme, aby eh, rodiče pokud možno spolu spolupracovali a docházeli k mimosoudnímu urovnání. To se nedávno dělalo i v řadě dalších nástrojů nedávno, takže to bylo v souladu s tím. Pak je tady další věc, která se posuzuje. Možná, že by bylo možné, já to nechci přehnat, ale Možná, že by tady mohl být jedno takové kontaktní místo, justiční, jedno by bylo třeba eh, pro rozvody, jedno pro výživné, jedno pro ehm, to, kde, kdo bude mít dítě v, opat, eh, v opatrovnictví. A vlastně nejde to samozřejmě úplně, ale už na, určité eh, náznaky toho máme. Článek 15, ehm, možnost převodu řízení od jednoho soudu k druhému. Otázka je, zda to dostatečně je, hladce funguje. Podle odezvy zjišťujeme, že nevždy tomu tak je. Exekváto formality, jak už jsem říkal, tady pořád zůstávají, zejména v kauzách, které se týkají toho, če, komu bude dítě svěřeno do péče. Myslíme si, že tady dochází ke zbytečným zdržením, měli bychom se snažit věci maximálně urychlovat. Dále je tady otázka důvěry a zda posilování vyjádření důvěry eh, s přihlídnutím eh, k eh, listině článek 24 bychom měli usilovat o to, abychom nastavili aspoň minimální standardy slyšení samotného dítěte. A to, čili tohle máme také na zřeteli. Pak je tady otázka zjednodušení a Ehm, postupu pro návrat dítěte, o tom jsme slyšeli. A určitě jedním aspektem toho jsou také eh, prozatímní opatření, jistě bychom se tím měli zabývat. Dále otázka uplatňování, pro, provádění e, výkonu rozhodnutí, protože samozřejmě máme pocit, že zdaleka to dobře nefunguje vždycky, protože toto, tento výkon rozsudku závisí i na národních eh, předpisech, protože ne vždycky to tam je dostatečně zdůrazněné v rodinných případech, takže často dochází k velkému zdržení, zejména tam, kde se jedná zase o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Já už jsem určitě přesáhnul svůj čas, ale už jsem skoro na konci. Otázka spolupráce mezi národními úřady, eh, článek 55. Měli bychom se zase podívat, zda to funguje, jak by mělo. To je důležité. Pak otázka zda bychom měli eh, více zapojit také ty úřady, které mají na starosti sociální blaho dítěte. Pak je tady článek 56 eh, umístění dítěte. Tady je zase řada otázek, které vyplynuly z diskusí, které jsme vedli koncem minulého roku s členskými státy v rámci Evropské soudní sítě. Je tady celá řada věcí, které musíme řešit v rámci článku 56. Takže díváme se, co bude dál. Jak už jsem říkal předtím, Junckerova komise zdůrazňuje význam, který přikládá efektivní soudní spolupráci. A Brusel, nařízení Brusel 2a hraje zásadní úlohu v otázce rodinného práva a proto musíme nadále věnovat plnou pozornost tomuto přeskumu. E, útvary komise teď připravují eventuální novelizaci nařízení. Pořád ještě zbývá spousta technické práce musíme dokončit hodnotící studii, provést, vypracovat zprávu o hodnocení dopadu a myslíme si, že by bylo také úspěšné konzultovat skupinu expertů, jak jsme to dělali v jiných případech. A samozřejmě, že vždycky jsme a musíme být připraveni, když dojde na nezbytná politická řešení. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste mi poskytli čas, abych to mohl vysvětlit. Chci znovu zdůraznit, že vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá. Pořád nasloucháme a chceme vám naslouchat i nadále. Děkuji. Luna. Děkuji vám, pánové, pane Fanlun, pane pan Šutere. Teď prosím všechny, kdo chtějí komentovat eh, nebo se ptát, aby dali svůj zájem najevo. Možná paní Mekines. Já budu stručná, protože to v podstatě odpovídá tomu, co jsem chtěla říct. Děkuji, že komise je otevřená naslouchat. Tady byla otázka, zda spolupráce mezi ústředními orgány se někam vychýlila, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje a jaké jsou bariéry. Spolupráce mezi ústředními orgány funguje dobře v principu a máme spoustu lidí angažovaných, kdy vidíme, že na národní úrovni pracují ze všech sil, aby udělali pro implementaci všechno možné. Jak řekl pan Van Loon, je to někdy otázka zdrojů, to je taková, takový nevyslovený problém. Žijeme v obtížných dobách finančního pohledu a samozřejmě potřeba zdrojů pomáhá k větší efektivitě nebo k implementaci a posílení, ale vůle tu je. Také bych chtěl zmínit tu užitečnou roli, kterou hraje Evropská e, síť pro judikaturu, která lidi zbližuje, lidé spolu diskutují o implementaci a snažíme se stále víc využívat těchto schůzek. Máme šest do roka, e, snažíme se, aby se z toho stalo takové užitečné fórum pro diskuse o individuálních případech. Máme čas na bilaterální schůzky a naposled, když jsme měli eh, takovéto setkání sítě, tak tam bylo asi 40 případů, individuálních případů, o kterých se takto diskutovalo. Každý zastává názor, že je to užitečný způsob toho, jak vyhmatnout problémy v individuálních případech. Eh, to se dělá pravidelně, a dělá se to i mimo kontext těchto schůzek, ale myslím, že všichni to považují za velice užitečnou cestu. Prosím, máte slovo, pane? Ano, vy. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Jmenuji se Čaký a zastupuji tady eh, petiční výbor EPP. Mm, kolegyně paní Mecola připravila tento dokument, ale bohužel tady nemůže osobně být, tak eh, já tady představím naše stanovisko z pohledu zkušeností petičního výboru. Máme co dočinění s peticemi související s dětmi, které eh, byly uneseny ve Spojeném království. Petice dětí, které jimž byly vydány pasy, aby cestovali do Spojených arabských emirátů. Tam potom dochází k situacím, kdy peticionáři, většinou rodiče, kterým bylo poskytnuto právo navštívit dítě v jednom členském státě, ale nedostali stejné právo v jiném členském státě. V prakticky všech těchto případech Evropská komise nemohla nic dělat, protože nebylo porušeno žádné zprávo Evropské unie. Většina těchto věcí souvisí s národními kompetencemi vydávání cestovních dokumentů v případech, kdy děti byly uneseny do států, které nejsou signatáři Hákské úmluvy z 30. října 1980 o civilních aspektech mezinárodních únosů dětí. Je tady také malý počet členských států, které nejsou členy šengenského prostoru a šengenské úmluvy. Výsledkem je, že nejlepší zájem dítěte není vždy respektován. Nedávný soud pro lidská práva schválil výjimku z dublinského nařízení tak, aby byly zajištěny nejlepší zájmy nedoprovázených nezletilců. To jsou také případy, které souvisí s únosy dětí, přičemž evropská práva dbají na zachovávání e, práv dětí, platí i v případě únosu a pašování dětí, dokonce i v těch zemích, které nejsou součástí šengenského prostoru. Je tady celá řada opatření, na nichž dále můžeme pracovat. Především za prvé práva na výchovy dětí získaná v jedné členské zemi by měla být uznávána a prosazována v ostatních členských státech. Brusel 2a to usnadňuje spolu s národními modalitami. Revize tohoto nařízení by měla harmonizovat různé národní modality tak, aby pro občany EU bylo snaží prosazovat soudní rozhodnutí v různých členských státech. Za druhé, při revizi fungování nařízení Brusel 2a by komise měla vzít v úvahu všechny věci, které byly vzneseny individuálními peticionáři, kteří se obrátili na parlamentní petiční výbor ve věcech, které souvisí s únosem dětí. A nakonec za třetí, větší mobilita občanů vedla k tomu, že roste počet případů související s únosem dětí. Nakonec musíme zajistit, aby eh, všechny právní předpoklady poskytované občanům členských zemí byly poskytovány všem občanům ve stejné situaci, třeba přístup k právní pomoci v soudním řízení v mateřském jazyce. Děkuji. Děkuji. A teď paní Stein a Rakouska. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně děkuji za přednášky, které nám představili široké spektrum, zejména dnešní odpoledne. A velice ráda bych ehm, zaujala krátce postoj k mediaci eh, v rodinných záležitostech a soudních řízeních, protože mě inspirovala přednáška kolegy a zároveň mě vede k otázce. Vy jste hovořil o závaznosti výsledku zdařilé mediace. My v Rakousku samozřejmě diskutujeme neustále o tématu prostředku mediace, zejména v rodinné problematice. Musí to být skutečně vedené cílem, abychom mohli dosáhnout nějaké úspěchu. Mě by zajímalo, jak vy, pane Topolosi, hledíte na tuto závaznost a jak ji chcete zařadit eh, do soudního řízení, protože když ta mediace potom, nebo výsledek mediace jde do soudního řízení, tak to musí soud respektovat, nebo jak to tady vypadá? Jsou tady také nějaké lhuty na vznesení námitky proti výsledku mediace? A my máme v Rakousku diskusy, tady máme dobrovolnost samozřejmě pro mediaci. Jsou už někde za, zavedeny závazné mediace, jak to vypadá s náklady a s jejich hrazením, protože mediace stojí peníze a my si to nemůžeme v Rakousku dovolit a zatím tady nemáme v Rakousku zavedenou tuto závaznost ale je třeba přitom zabezpečit eh, možnost přístupu k právu všech. A mě by zajímalo, jak to vypadá v jiných zemích. Děkuji. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát za dotaz. Pokud jde o možnost výkonu, výz, eh, prosazení výsledku mediace, jak už jsem zmiňoval, Eh, podle směrnice 2952, tedy tato směrnice už byla implementována ve všech členských státech Evropské unie, Evropské unie, čili každý členský stát už si našel nějaký způsob, jak zajistit, aby výsledek mediace byl prosazetelný, pros, prosaditelný. Já mohu říct, jak se to eh, eh, implementuje v Řecku. Výsledek mediace, čili čímž je vlastně dohoda eh, stran, se ukládá sekretářem soudu a podsléze, když je toto učiněno, pak podle řeckého, eh, řeckých zákonů je to vykonavatelné. Znamená to, že Čili tímto způsobem se potom provádí tato směrnice. V různých členských státech jsou tedy různé způsoby, jak je implementace směrnice zajištěna. Pokud jde o náklady, to je pochopitelně problém protože některé ústřední orgány propagují, podporují mediace, Ale vždycky je to o výdajích. Pokud strany mají peníze, aby si mediaci zaplatili, je to dobré. Pokud ne, eh, a pak záleží na tom, zda jim stát poskytne nebo neposkytne pomoc. A musím připustit, že opravdu v mnoha případech pro strany eh, náklady na mediaci problém představují. Závisí to samozřejmě na eh, konkrétní jurisdikci. Já vím, že v některých členských státech se poskytuje pomoc, ale například v mém státě se tento typ mediace nějak eh, nepo, finančně nepodporuje ze strany státu. Ale je to věc, Eh, eh, o které by se mělo dále rozhodovat jednat. Doufám, že jsem zodpověděl dotaz, pokud jsem na něco samozřejmě nezapomněl. Tak prosím, jsou nějaké další dotazy? Hlásí se někdo další? Já bych jenom chtěla něco doplnit, protože eh, prezentace petičního výboru byla dobře připravená. My v tomto výboru řešíme, zabýváme se jednotlivými případy. Některé jsou velice citlivé. Eh, ptali se členských států, jak se eh, řeší otázky nejenom odluky nebo rozvodu, ale také práv dítěte, převzetí dítěte do péče. A pokud je o ústřední úřady, centrální úřady, to je obtížná otázka pro petiční výbor, ale také jsou skutečné problémy přímo v některých členských státech a pořád se k nám dostávají e, takové případy ze strany členských států. Bylo by dobré, kdyby k tomu byla doporučení. Vím, že někdy byla přítomná i komise, protože samozřejmě e, e, pravomoce jsou na straně členských států a e, pak je těžké pro občany, aby se v tom vyznali, v tom vztahu mezi úrovní EU a mezi členskými státy. Možná bylo užitečné, kdyby se k tomu stručně vyrádřila komise. Prosím, i myslím, že paní Kretary by také chtěla se k tomu vyslovit. Pan Šota možná nejprve. Já si uvědomuji, že jsem odpověděl jenom částečně, protože samozřejmě napadalo mě mnoho věcí, ne všechno jsem stihl. Ale chtěl jsem prostě signalizovat, že pochopitelně my přihlížíme k tomu, k jakým s těm zkušenostem, s nimiž se setkáváme. Dostáváme do komise mnoho dopisů a víme, že vy tady eh, členové parlamentu jste také upozorňováni na mnoho eh, ze strany vašich voličů nebo petičního výboru. Samozřejmě, že tomu věnujeme velkou pozornost těmto případům. Jak říkám, a já tady nebudu samozřejmě hovořit, eh, nebudu uvádět žádný zcela konkrétní případ, ale často to vypadá jaksi z našeho z toho rozsahu působnosti. A to je pak těžké pro lidi, kteří se dostali do těžké situace, aby to pochopili aby to chtěli pochopit, protože oni hledají, kdo jim eh, nabídne řešení a nenajdou. To jsou opravdu hodně těžké případy. Pochopitelně, že také mm, má, provádíme trvalou didaktickou misi, čili snažíme se lidi informovat, kde se uplatňuje evropské právo a kde ne. To není vůbec jednoduché, ale to je naše trvalé poslání. Pokud je o spolupráci mezi národními úřady, ve síti. Ta sítě je tady od toho, aby uplatňovala evropské právo tam, kde je aplikovatelné. Čili to je zase o tom též. Ale já chápu, co říkáte. Pro vás to jsou těžké případy. A jakkoliv vám dokážeme pomoci a petičnímu výboru vždycky se budeme snažit, abychom byli co nejsrozumitelnější, co nejjasnější, ale někdy je to zkrátka tak, že ta věc se vypadá za rámec evropského, evropské legislativy. A tady pak samozřejmě bychom jednotlivcům vůbec nepomohli, kdybychom se tvářili, jako že je tomu jinak. Děkuji. Já bych také chtěla dodat, že my jsme si v naší studii vytvořili komparativní analýzu. Zabývali jsme se i tím, jak ústřední orgány pracují. A opravdu e, platí, že e, dostupnost finančních zdrojů e, je důležitá. Podíváte-li se na stranu 50 naší studie, najdete tam graf, který ukazuje, že například Anglie a Wales mají eh, docela rozum, vysoké procento žádostí a to se nedá vysvětlit pouze demografickými důvody. Když se podíváte tedy na eh, úřady v Anglii a ve Walesu, tak jejich výsledky jsou dobré, evidentně proto, že mají k dispozici značné množství zdrojů. U jiných eh, ústředních orgánů máme eh, problémy jenom s tím, abychom od nich dostali data. Bylo těžké získat přístup ke konkrétnímu člověku, který by nás mohl na ta data odkázat. Takže myslím, že ta situace v tomto směru je v Evropě hodně nevyvážená. Děkuji. Okay. <clears throat> So I would like to thank Ráda bych, mohu k tomu prosím něco dodat jenom na vteřinečku jistě. Děkuji. Chtěl bych také odpovědět na otázku, která tady padla a která se týká toho, zda by mediace měla být povinná. Tento způsob mediace povinný není. Směrnice předpokládá, eh, že soudci mohou vyzvat strany, aby se odebrali k mediátorovi. V některých státech to soudci dělají, vyzvou strany k mediaci, ale povinné to není navrhnout mediaci v tomto typu sporu. Zatím. Teď bych se chtěla zeptat, pokud by mediace byla povinná, je to dobré řešení, nebo to nedává smysl? No, po mém soudu pro tyhle případy to dobré není, aby to bylo povinné. Dobrá. Tak, jasná odpověď. Děkuji za ní. Tak, dostáváme se ke konci této první části tohoto odpoledne a teď bych chtěla předat slovo profesoru Lagardovi z Pařížské univerzity 1 bude hovořit o právní úpravě užívání men a zda je zapotřebí přijmout právní předpisy. Pan profesor Lagard, máte prosím slovo, pane profesore. A ah, voilà. Oui, je voudrais Dobrý den, já bych velice rád vyjádřil svůj vděk a čest, že jsem byl pozván do Evropského parlamentu, abych předložil svůj názor na příležitost či možnost právní úpravy užívání jmen a zda je zapotřebí přijmout právní předpisy. Já říkám, a chci nejprve vysvětlit, proč ten problém vůbec je a jaká opatření budou možná. Proč ten problém vyvstává? Protože už několik let zjišťujeme, že velký počet evropských občanů by rádi vykonávali své právo volného pohybu, ale cítí se brždění v tomto právu tím, že musí ve zemích určení, kam tedy chtějí, nést jiné jméno než to jméno, které dostali ve zemi původu. Dejme tomu příklad francouzsko-německého manželství. Žena francouzská, muž Němec a obvyklé bydliště je v Německu. Vezmou se a v souladu s německým právem si vyberou jméno ve sňatku, což bude, jak předpokládám, jméno manžela. Toto jméno se stane jménem manželky. E, něco tady nefunguje, nebo je všechno v pořádku, ptá se řečník. Ne, ne, já se domnívám, že ženy v sále byly překvapeně tím, že jste řekl, že žena si vezme jméno muže. No já chápu vaše překvapení, madam, ale v tom příkladě, který jsem dal, je to výběr prostě v tom páru. A v tomto případě podle německého práva žena ztrácí své jméno za svobodná a jmé, stává se jménem jméno, které bylo vybráno, zatímco podle francouzského práva si žena i po sňatku zachovává své dívčí jméno, což by mělo uspokojit paní předsedkyni. Mám a e, v, na sou, soudu rozhodovala se slavná, e, slavný případ Don Kim Paul, kde dítě německé, které žilo v Dánsku, s rodiči, kde rodiče měli obvyklé bydliště, eh, muselo si pořídit rodný list v Dánsku, eh, ale eh, to bylo vlastně v opozici k rodičům, protože rodiče chtěli zapsat jeho dvojí jméno, chtěli to zapsat v německém rejstříku a viděli, že v Německu nemůže osoba mít dvě křesní jména, ale jenom jedno jméno. A tyto potíže jsou eh, velice nepříjemné pro evropské občany a Soudní dvůr již vícekrát na to upozornil tím, že konstatoval, že eh, pro eh, zájemce může být negativní dopad v profesionální i konvenční úrovni a že tady vznikají určité pochybnosti a podezření o totožnosti příslušných osob. Eh, co je příčinou této potíže? No tak to vyplývá z toho, co už jsem řekl. Příčinou těchto potíží je rozdílnost vnitrostátní legislativy, co se týče jmen. Máme tady substanciální, čili náhradní práva, práva vyplývající z občanského zákoníku. Při narození dítě dostává v určitých státech jedno křesní jméno, ale není to vždycky to tež. Může to, pardon, jedno jméno, může to být jméno otce, může to být jméno matky, může to být jméno, které zvolili rodiče při uzavření sňatku, a nebo Eh, ve státě, v jiném státě dítě může získat jméno dvojí, čili matky otce. A rodiče občas mají autonomii poměrně širokou, aby vybrali jméno pro své dítě. Co se týče sňatku, tady je to tak trochu shodné. Už jsem o tom hovořil. Eh, při uzavření manželství má to dopad na jméno manželů? Každý si ponechá své dítě, anebo může každý připojit jméno partnera ke svému vlastnímu jménu, nebo si mají vybrat jméno společné? Všechny tyto rozdíly eh, přímo způsobily eh, problémy v těch dvou případech, které jsem zmínila v celé řadě dalších. Eh, a týká se to mezinárodního soukromého práva jméno je prvkem určujícím stav osoby a víme, že pro velký počet členských států stav osoby eh, souvisí s nitrostátním právem, zatímco jinde eh, stav osoby jsou, je mm, eh, určován běžným bydlištěm či stálou adresou, čili domicilem. V aféře Don Tinpol Vlastně byly tyto rozdíly podstatné, protože v Dánsku, Dán, v Dánové, když dali dítěti jméno podle občanského zákonníku v Dánsku respektovali právo Dánska, které, kde se vztahuje udělování jména v souvislosti s běžným bydlištěm, obvyklým bydlištěm, zatímco v Německu se mělo aplikovat zase německé právo, protože e, tady se určuje vní, e, jméno vnitrost podle vnitrostátních předpisů a nikoli podle obvyklého bydliště. A co tedy učinit, aby evropští občané e, neměli potíže vykonat požívat volného pohybu vzhledem k této potíži v rozdílnosti udělovat jménu. Máme tady také hmotné právo související se jmény. To by bylo možná proti principu subsidiarity, kdyby to bylo na evropské úrovni, úrovni ale přidělování jmén jsou, je vlast, vyplývá z tradice členských států, z jejich víry, z jejich historie a jejich diverzita vyplývá z národních obyčejů a tradic. Ostatně svoboda členských států je omezena, protože jurisprudence eh, soudního, pra, soudního dvoru pro lidská práva eh, vyslovila eh, v tomto ohledu nezbytnost chránit Eh, identitu a právo osob a nejít dál. Když se podíváme na mezinárodní soukromé právo, Tady eh, jsou schudné dvě cesty pro evropskou úpravu. Buď unifikace či sjednocení pravidel týkající se konfliktu právního, což by tedy teoreticky znamenalo, že jméno bude, bude přidělováno ve všech státech Evropské unie podle stejného předpisu, podle stejného zákona, anebo Jinou možností by bylo vypracovat pravidla vzájemného uznávání udělených jmen, eh, která byla udělena v jednom státě, aby je uznal jiný členský stát. Eh, vím, že by se měla vypracovávat pravidla pro vzájemné uznávání jména. To by mohlo vést k unifikaci, k jednotnému postupu v případě kolize práva. Já se domnívám, že výhodou takového sjednocení v případě udělování MEM by bylo poměrně omezeno. Když vezmu příklad dvojice německo-francouzské, skutečnost, že žena si zachovává své jméno podle francouzského práva a že ho ztrácí a musí si vzít jméno manžela podle německého práva, to není překážkou volného pohybu. Ale to, co je překážkou volnému oběhu, je, že jméno přidělené v Německu nebude uznáno ve Francii. V áferě Gunkin Pol to nebyl rozdíl občanského práva dánského a německého, který by omezoval Eh, volný eh, pohyb, eh, ale překážkou bylo odpor německých úřadů uznat jméno, které bylo uděleno v Dánsku. A proto se mi zdá být naléhavé ustanovit společná pravidla pro uznávání přidělování jmen. A v tomto ohledu bych rád vzdal hold nizozemské legislativě, která má zákon z roku 2011, kde je velice detailní článek věnovaný právě uznávání jmen. Jak by měla vypadat taková legislativa? Je to takový trošku mučednický dokument asi. Domnívám se, že uznávání Eh, přidělování jmén a by se měla týkat i změně jmén, ale nemělo by to být obsaženo v prohlášení manželů, tak jako se tomu stává při uzavření sňatku, ale možná, že by to mělo, ani by to nemělo, že v rozhodnutí veřejné zprávy. Já si myslím, že uznávání přidělených jmén, by mělo být vykonáno třetím státem. Eh, chci říci, od okamžiku, kdy nějaký evropský občan dostane jméno ve třetím státě, měl by získat uznání ve členském státě a toto uznání ve členském státě by mělo být zapsáno do oficiálního rejstříku příslušného státu, eh, protože tak by existovalo toto jméno již i ve státě Evropské unie. Je to obtížná otázka Eh, podívat se na to, jak spojit souvislost uznávání jmén s přidělováním či s příslušností či s domicilem. Souvislost se státem, který jméno přiděl, ve kterém bylo jméno přiděleno, a občanem samotným. Nenavrhuji Samozřejmě lze diskutovat velice mnoho o této otázce, která je tak důležitá, ale já za sebe rozhodně nedávám jako, tuto záležitost jako podmínku. Já si myslím, že uznávání jména v Evropské unii eh, vzniká tady, ale nikoli v doméně veřejné zprávy. Když se podíváme na stávající řád, veřejná zpráva či administrativa, kde tedy jméno udělené v jiném městě, v jiné zemi bude odmítnuto anebo bude podřízeno verifikaci, e, to celé spoždí, spozdí uznání takového jména a může být překážkou pro volný pohyb. Já si myslím, že kdyby existoval takový předpis, tak by to doplnilo návrh komise z 24. dubna 2013, o které se již hovořilo dnes dopoledne, což by znamenalo zjednodušení akceptance určitých veřejných dokumentů v Evropské unii, ale zároveň by mimo oblast působnosti kde je neponechána mimo oblast působnosti právě tato záležitost uznávání jmen udělených v jednom státě a neuznávaných v druhém státě. Děkuji vám mnohokrát. Snažil jsem se uspořit a podařilo se mi ušetřit několik vteřin. Děkuji vám. Děkuji vám, pane profesore, za Eh, tato zajímavá slova. Eh, a priori jsem byla, musím říct, poněkud překvapena, když jsem si přečetla to téma, ale teď chápu ten zájem. Chtěl by někdo položit nějakou otázku? Yes, profesor. Eh, Mr. Krabs. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, to byla velice zajímavá prezentace. Mnohokrát vám za ní děkuji. Když jsem si četl ten dokument zároveň s tou přednáškou, tak jsem viděl, že tam nebyl odkaz na anglosaskou jurisdikci a e, ve skotském rámci ta praxe je taková, že žena si vždycky může vybrat, vybrat buď, že převezme manželovo jméno, nebo si nechá své jméno a to je i v dokumentech, které se týkají třeba majetku, že eh, vdaná žena je paní Jones nebo Smith. Máme tam tu možnost. Proto mě překvapilo, pane profesore, nějaká reflexe v tom systému obecného práva v souvislosti se jménem. Uh, to není nic proti vašemu dokumentu, ale třeba byste viděli ještě něco dalšího, co jste nám zatím neřekl. No, Omlouvám se, že jsem se zmínil o common law, které v nějakém článku zakotveno, ale ve skutečnosti je tomu asi tak, tady nemáme problémy se státy common law, eh, eh, tady, protože tady nikdy nedoschází k neuznání jména. Ehm, tu reakci, kterou vám mohu dát, je to, co jsem řekl v mezinárodní společnosti týkající se občanského práva, kde se vypracovávalo více konvencí o jménech a delegace z Irska a Spojeného království, především tedy ze Spojeného království, protože Irsko tenkrát nebylo součástí vyjednávání, nám vždycky říkali, že pro ně to jsou nesmírně zajímavé otázky, ale jsou to otázky čistě kontinentální. Ne, to jsem chtěl mm, jenom říct, že jsou věci, které jsou ve Spojeném království třeba snažší. Uh, si, si, je peux, si je... Mohli ještě dodat, bylo by to velice dobré, kdyby všechny země Evropské unie byly tak svobodní, jako je Spojené království, aby připustili uznávání, neomezené uznávání jmen. To je velice milé od vás, pane profesore. Sur ces compliments? No, Eh, vidím, že k těmto poklonám již není co dodat, takže navrhuji, abychom si udělali přestávečku do půl páté a ne, pardon, opravuje se paní předsedkyně, máme desetiminutovou přestávku a v 16 hodin 20 minut budeme pokračovat s třetím panelem. Děkuji vám.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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Budeme, milí kolegové, prosím pokračovat. Musíme totiž skončit v 18 hodin, v 6 odpoledne eh, s ohledem na tlumočníky, takže pokud chceme využít efektivně svého času, navrhuji, abychom eh, se pustili do práce. Na úvod třetí části semináře dám slovo panu doktoru Šepelovi, který je profesorem hospodářského práva na Bruselské škole mezinárodních studií Univerzity v Kentu, Brusel. Pan Harm Šepel, pan doktor Harm Šepel, máte slovo, doufám, že vás aspoň někdo bude poslouchat. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hulákat, možná, že to pomůže. Děkuji, že jste mi udělila slovo, děkuji za pozvání, je to pro mě čest, že tu mohu být. Eh, mám hovořit na téma eh, mezinárodního práva soukromého jako regulačního nástroje globální zprávy a řízení. Nejsem odborník v této oblasti přímo, takže se předem omlouvám. Eh, Budu hovořit o soukromém mezinárodním právu z dvou různých pohledů. Za prvé se dotknu růstu, rostoucího významu z eh, privátních aktérů v globální správě a potom eh, za druhé eh, jako nástroje řešení konfliktů mezi právními řády a nebo aspoň úpravy interakce mezi různými právními řády. V dokumentu se věnuje dvěma režimům globální zprávy. Jedna souvisí s mezinárodními standardy, co se týká jakosti a bezpečnosti, a druhý je režim investičních smluv a arbitráže. Obě mají velký vliv na globální ekonomiku a zahrnují samozřejmě státní zprávu v mnoha společnostech. Jde o výkon povinností eh, delegovaných smlouvami. Dohoda WTO, TBT zavazuje členy k mezinárodním standardům v přípravě technických nařízení, smlouvy o bilaterálních investicích hovoří o tom, že se investoři mají dovolávat arbitráže v případě e, sporu. V obou těchto případech mezinárodní právo je privatizováno a v oba v obou těchto případech e, ujednání e, vedou k otázce konfliktu práva, což plyne z interakce různého práva a různých režimů. Tedy za prvé argument který přináším, hovoří legitimní a funkční vláda roste z interakce normativních řádů. Jde tady o to, aby e, se bránilo, proniklo politiky, jde o to, aby byly chráněny domácí i zahraniční právní systémy. Disciplína soukromé mezinárodní právo je důležité při regulaci interakce těchto různých právních řádů mezi sebou. Za prvé mezinárodní standardy. Velká část eh, standardů sociálních, environmentálních a dalších jsou stanovány soukromými asociacemi a soukromými aktéry z velké části máme překvapivě robustní jádro těchto standardů, manuály těchto asociací jsou základním kamenem interní administrativy a těžko pochybovat o tom, že to vychází z celého právního uznání. Tyto systémy se mohou jevit jako legitimní, ale nejsou zákony. pravidla dojde k jedné ze dvou věcí. Buď standardy a proces jejich stanovování je zpětně uznán jako proces legislativní, to se týká především Evropské unie, když komise podpoří mezinárodní účetní standardy, nebo standardy jsou považovány za co si jako fakta. Problém samozřejmě je, že nemůžete na fakta a dokonce ani na právní fakta klást nějaké normativní požadavky. WTO na jedné straně Evropská unie přišla s případem, nebo byla přivedena před soud, že selhala v tom, že by své nařízení opřela o mezinárodní standard. Unie tvrdila, že ten standard v tu chvíli nebyl považován za mezinárodní standard pro účely WTO, protože se o něm nehlasovalo v systému koncenzu. Šlo o to, že o tomto standardu se hlasovalo v Římě v pátek odpoledne, bylo pozdě, většina lidí už tam nebyla a tak ten standard byl přijat, aniž byly splněny obvyklé požadavky. V tomto okamžiku eh, odvolací orgán zamítl argument, mezinárodní standard je standard přijatý mezinárodním orgánem, pomlčka požadavky přijetí standardu, procedurální integrita procesu eh, je mimo vší pochybnost. Eh, byl to skutečně problém, ale závěr neměl mít žádný dopad na interní požadavky, které mohou mezinárodní standardy přinášet. Jinými slovy řečeno, fakt, eh, že eh, ten, tyto standardy nepo, nevyžadují eh, to schválení, to by nemá být interpretováno tak, že bychom si snad mysleli, že mezinárodní standardizační orgány nemají vyžadovat souhlas pro standard. Nejde o to, abychom my o tom roz... Nejde o to, abychom my o tom rozhodovali, ale mělo by to tak být. Nedávno eh, v druhém případě tuna mezi Spojenými státy a Mexiky se to obrátilo a došlo tam k tomu, že byly vzneseny požadavky na mezinárodní standardy díky, eh, díky tomu, že Mezinárodní výbor vyžadoval konsenzus a víc. K tomu došlo tím, že bylo vzneseno rozhodnutí k takzvanému subsekventnímu rozhodnutí podle Vídeňské úmluvy o interpretaci smluv. Co se teď děje, že právo WTO deleguje, kom, deleguje sílu v tom smyslu, že jsou tam určité požadavky na proceduru stanovování pravidel. To už je krok dopředu. Rychle se dostanu k tomu druhému případu, investiční arbitráž eh, jako globální zpráva. Za podmínek ekonomické globalizace obchodních transakcí mezi cizinci samozřejmě dochází k nárůstu jejich počtu a tedy komerční arbitráž neuvěřitelným způsobem roste. Všechno vypadá logicky, co je možná méně evidentní, že systém investičních smluv roste dokonce rychleji a ty arbitráže, jak by jsme v 90. letech 20. století došlo k explozi bilaterálních smluv o investic a to v podstatě eh, vedlo k tomu, že počátkem 21. století explodoval počet arbitráží arbitráže. E, do, v arbitráži jde o to, že e, aplikuje mezinárodní právo a nemůže e, se spoléhat o doktrínu autonomie stran. A tady se opět navrhuje, aby investiční arbitráž byla vnímána jako součást veřejného práva, globálního práva zprávy a já tady eh, nejsem o tom, abych posuz, proto, abych posuzovala režim mezinárodních arbitráží, ale je tady věc, o které chci hovořit a ta hovoří o to, je to, jak to interaguje s našimi právními systémy. Trochu vysvětlení. Investiční smlouvy obecně přinášejí dva různé standardy. Standardy relativní nediskriminace a absolutní standardy, standardy tedy nevyvlastnění uh, bez kompenzace a normu rovného spravedlivého přístupu. Ten poslední standard už tradičně eh, se, toho se někdo dovolává, kdy to vyvlastnění je až tak ohavné, že by to posuzo, po, porušovalo mezinárodní práva, ale eh, v evoluci investičního práva eh, se dále objevují ta práva stejného přístupu. A jde tady o to, aby hostitelský stát garantoval stabilní právní i obchodní rámec. To naopak vede k situacím, kdy investiční tribuláci, tribunály eh, eh, jednají o tom, že cizí investoři by doma nevznášeli žádné požadavky. Jde tady o mezinárodní veřejnou politiku, která souvisí s aplikací domácích předpisů na cizí občany. Tribunály teoreticky se opírají o argumentaci na právo účasti v politickém procesu. Cílem investičního práva je chránit outsidery, kteří nemají přístup k politickým kruhům, když se snaží získat nějakou úlevu. Tento argument bývá omezen na vyváženost mezi legitimními právy investorů na majetek a legitimním právem státu vládnout ve veřejném zájmu na straně druhé ale někdy to dojde dál než tak ve sporu o firmu Jukos. Tribunál musel vysvětlovat ten bolestný fakt. Ten případ se dostal před Evropský soud pro lidská práva a ten soud shledal, že nebyl porušen článek 1 odstavec 1 a tedy tribunál musel vysvětlovat, proč investiční smlouvy jdou dál než základní lidská práva pro ochranu eh, osobního vlastnictví. Potom Kasaru v Rusku se o tom také jednalo. Jde o to, aby byly stanoveny minimální standardy poskytnuté každému jednotlivci, přičemž smlouvy o ochraně investic mohou hovořit i o tom, že cizinci mají být podporováni, aby investovali. Proto je rozumné, aby spolehlivost nástrojů druhého typu nebyla podrývána žádným způsobem. Tohle samozřejmě je mimořádná úprava eh, zvláštního tribunálu. Jde o to, že mezinárodní investiční právo se opírá o standardy, které jsou vyšší. Nejde jenom o rovný přístup, jde o to, aby, eh, aby se to tý, eh, podléhalo i mezinárodním lidským právům. Jde tady o to, promiňte, promiňte, mohl byste se pomalu blížit svým závěrům? Ano, už jsem u nich zda soud, který je osloven, by měl akceptovat, že cizí stát eh, převezme zodpovědnost za investice. To by nemělo vést k tomu, že vzniknou nějaké obavy s ohledem na Mezinárodní soud pro lidská práva. Závěr, k němuž jste mě požádala, abych došel, je docela jednoduchý. V tuto chvíli mezinárodní tribunály jsou chráněny před politickými vlivy národním právem a konvencemi. Tahle autonomie ale není dobrá ani pro arbitrážní právo, ani pro právo státu, který se týká. Děkuji vám. Já vám, pane doktore, děkuji. A teď mi dovolte, abych uvítala pana Pavlo Cortese z Univerzity v Leicesteru, který bude Eh, prezentovat eh, další téma. Jsou to malé eh, nároky, drobné nároky. Jsem, je mi velmi privilegiem, že mohu prezentovat studii v tomto výboru, která se týká Evropského řízení o drobných nárocích a, nárok, a návrhu komise. Evropské řízení o drobných nárocích je alternativní řízení, pro občanskoprávní a komerční nároky, které jsou přeshraniční a do, nepřesahují 2000 euro. A e, je to pouze za mimořádných okolností, kdy soudce, soud může e, požadovat e, slyšení, ale podle zjištění je to častěji, než jsme si mysleli a termíny lhuty jsou krátké. Není třeba, aby strany byly mm, zastoupeny právníky, i když v praxi zhruba třetina osob, které využijí toho, této možnosti, jsou zastoupeny právníky. Hlavní výstup, výhodou toho, toho řízení, tohoto postupu, což je u drobných nároků k dispozici eh, ve všech členských státech, že výsledek bez exekvátoru je eh, uplatnitelný, proveditelný, čili není nutné prohlášení o vykonavatelnosti. Celkově za to eh, je to, tento postup potom efektivnější při řešení přeshraničních drobných nárocích než v rámci vnitrostátního práva, ale nedostatečně se využívá. V praxi je to zhruba jenom asi 100 případů přepočtu na členský stát, zhruba 3000 ročně. Komise vycházela z řady studií, než vypracovala návrh, jak některé věci řešit, konkrétně nedostatečné využití a e, dovodila, že hlavním e, předpisy, překážky pardon, jsou nedostatečné povědomí o tom. Podle e, Evropského spotřebitelské centra jedno malé procento evropských občanů ví, že takový postup existuje. A 53% soudců a zaměstnanců soudů o tom také neví, byť vlastně to mají používat a vůbec, často tedy o tom vůbec neví, že taková možnost existuje. A strany eh, potom také mají za to, že často soudní řízení je příliš drahé, také je malá transparentnost eh, co do nákladu a co do eh, způsobu, jak se hradí soudní poplatky není, eh, neexistuje jasná analýza, kdo by vlastně měl být beneficientem tohoto postupu. Zřejmě původně to měly být spotřebitelé, tedy jednotliví občané i podniky. V praxi ale jsou to zejména podniky nebo eh, vysoce vzdělaní občané, kteří vůbec o tomto postupu vědí. Je jich málo. A to navozuje ta, ta, ta, ten fakt, že Lloydova studie ukazuje, že vlastně Ehm, pokud je o prosazování, pokud je o výkon, pak to se provádí prostřednictvím už eh, národních ehm, postupů. A kdyby to používali spotřebitelé, naradili by na obrovské potíže, protože spotřebitelé potom používají takovéto postupy už doma u eh, domácích soudů, čili museli by to prosadit v jiném členském státu, kde je jiný národní postup a je jiný jazyk. Čili vlastně to Centrum pro spotřebitele ani nedoporučuje spotřebitelům, aby to vůbec používali. A studie jimi zadaná zjistila, že hlavní problém pro spotřebitele spočívá právě ve vykonavatelnosti nebo problému s tím vykonáním. Komise přišla s řadou návrhů, které byly eh, zveřejněny eh, v listopadu 2013. Víceméně je vítáme, ale eh, zatím chybí eh, kroky konkrétní k usnadnění výkonu, vykonavatelnosti. Komise mimochodem navrhuje, aby se eh, novelizoval Evropský platební příkaz tam, kde je odpor ze strany druhé strany, aby se mohl uplatnit tento postup. A navrhuje se také zvednout ten finanční limit na 10 tisíc, což si myslím je docela rozumné, zejména ehm, když vezmeme v úvahu, že existuje studie, podle které nárok z více 5 tisíc eura v podstatě hodně odpovídá tomu, kolik stojí soudní řízení v případě výče nároku 10 tisíc euro. Pak zase jde o definici přeshraničních nároků. Dále se doporučuje elektronické eh, komunikace, zejména pro ústní slyšení. A myslím si, že tady je třeba zdůraznit toto Vzhledem k tomu, že ve většině e, e, členských států umístních soudů je toto řízení možné, e, vytvořilo by to značné náklady, ale bylo by samozřejmě daleko nákladově efektivnější, kdyby byl jediný soud, kde by se soustředilo využívání Eh, technologií i zpráva eh, těchto případů, administrativa, protože pak by se těžilo eh, z úspor z velikosti. Také komise nahrazuje strop na soudní poplatky do výše 10%, jistě to pro některé členské státy bude kontroverzní. A myslím si, že někde to může být nahoře dost, protože když by to bylo 10% z 10 tisíc, tak by to bylo tisíc a to by bylo docela hodně. Já navrhuji, aby to bylo regresivní, že dejme tomu po 2000 euro, pak by soudní poplatek klesl na 5 tisíc u této sumy také pak, pak dál eh, výše. Dále se také navrhuje, aby překlad eh, se omezil jenom na rozsudek a nikoliv na eh, celou tu dokumentaci. To je také vítané. Dále se také doporučuje, aby eh, se vyjasnilo, jaké informace v členském státě existují, ale nespecifikuje se, neříká se jasně, zda by tady měla být pomoc, která by byla ze strany státu poskytnuta občanovi, který by se rozhodl uplatnit drobný nárok v jiném členském státě, kde je rozhodný soud, aby ehm, toto projednal. A z pak je tady, navrhují toto. toto. Pokud strany Ehm, vyjádří eh, ochotu k mimosoudnímu vyrovnání, pak tedy eh, by toto mělo být slyšením usnadněno. Zdá se mi, že většina eh, návrhů, které předkládá komise, můžeme uvítat, ale asi by se měly ještě doplnit něčím dalším. Za prvé jde o to, aby se usnadnila vykonavatelnost rozhodnutí, nejenom tím, že budou uživatelé informováni o tom, na které webové stránce nebo který orgán se tím zabývá, ale také aby e, to musíme přihlížet k jazykovým verzím k různ, a proto by bylo třeba také usnadnit způsob, jak se dostat právní pomoci. I když to bude za úhradu, což zase třeba bude moci zpětně získat ta strana, která tu eh, pomoc bude potřebovat, zejména to, když to bude třeba spotřebitel, který bude prosazovat vykonání rozhodnutí v jiném členském státě. Moje druhé doporučení, co je třeba řešit, to, že lidé nedostatečně vědí o tom, že existuje takovéto evropské řízení o drobných nárocích. A je třeba tedy zvyšovat informovanost. A aby to bylo efektivní, musíme jaksi budovat takové e, cesty e, mezi systémy evropskými soudními a mezi tímto řízením o drobných návrzích. Já navrhuji v naší studii totéž. Například do ledna 2016 bychom už měli mít platformu pro řešení drobných sporů a tam by se vlastně směrovaly spotřebitelské spory, pokud se jedná o elektronický způsob prodeje. Pokud se to tam nevyřeší, tak by se to zase mělo vyřešit na patrovné příšné místo, aby se to řešilo tímto elektronickým řízením o drobných nárocích. Já jsem také přesvědčen, že pokud tedy někdo bude uplatňovat nárok, tak by měl také eh, mus, eh, mít povinnost eh, říct, uvést, zda chce tento způsob řízení použít, nebo zda už to zkusil. Například Finsko, Irsko a některé státy mají totiž vnitrostátní úpravy, eh, vlastní systémy soudní pro drobné nároky. To znamená, že někdy je takový mediátor, který vlastně telefonu, telefonicky se spojí s, s, s tím, s tou osobou, která usnad, eh, něco nárokuje, čili eh, eh, takový mediátor zavolá té osobě, řekne, řízení je nařízeno na tehdy a tehdy, jste ochoten tu věc urovnat a ve většině případů nebo hodně často se to udělá, že se to urovná mimo soudně. A myslím si, že by bylo dobré, aby tady se otevřela i takováto cesta pro řešení přeshraničních eh, problémů. Také Evropská spotřebitelská centra by měla nadále poskytovat pomoc eh, eh, aby se vědělo i o těch národních systémech a pomáhat také s jazykovými otázkami. Ehm, promiňte, eh, buďte tak laskav a ehm, snažte se brzy ukončit. Já chci jenom zdůraznit, že všichni víme, že takovéto evropské řízení o drobných nárocích není eh, všelékem, ale může být efektivnější tam, kde funguje rychlejší a mohlo by, může to vést k většímu uspokojení, eh, usvědčí spokojenosti, než přímo soudní systém. A zase je to součást interního vnitřního systému. Jedná se o to, aby lidé v rámci přeshraničních transakcí vnitřnímu trhu více důvěřovali. Kolik? Děkuji, teď dám slovo své kolegyni eh, Lidy Gering de Odenberg, která je zpravodajkou pro revizi nařízení o drobných nárocích, je poslankyní tohoto parlamentu. Děkuji. Budu pokračovat ve své mateřštině. Ale v každém případě bych chtěla poděkovat eh, za tento úvod, protože to bylo velice zajímavé a teď už budu pokračovat eh, eh, svým vystoupením a doufám, že bude následovat užitečná diskuse. Počínaje názvem tohoto nařízení. Měli jsme jisté pochybnosti ohledně toho, zda bychom měli používat eh, tento eh, název small claims, protože drobné nároky v každém členském státě znamenají něco jiného. Obecně bychom si přáli, aby to byl snadný, srozumitelný a dobře fungující nástroj vůči všem nárokům do výše 10 000 euro a nechceme tomu říkat rovné nároky, tedy nároky až do této výše. Protože v, tako- v některých státech, jako je například Litva nebo Bulharsko, tam 10 tisíc euro neznamená drobný nárok, pokud je o e, porovnání se středním platem. A domnívám se, že Eh, tady eh, kolegové, kolegyně a kolegové z právního výboru všichni souhlasí s tím, že chceme, eh, aby tento nástroj lépe fungoval. Je třeba ho propagovat dokonce mezi soudci, jak jste říkal, ani ti ho neznají, na to pak eh, konzumenti. Já už nebudu dále hovořit o podrobnostech, protože to hodně bylo řečeno v souvislosti s návrhem komise. Mně se mimochodem také líbí. Ale ráda bych zmínila některé podrobnosti, které spotřebitelům komplikují život. Například proč Eh, soudní poplatky není možné zaplatit eh, kartou kreditní nebo, eh, nebo přes Eh, nebo přes, nebo prostě mm, přes, z účtu na účet bezhotovostní platbou, ale že je třeba jít o okénku a tam to zaplatit, byť to není tak málo. My bychom si přáli samozřejmě, aby ty soudní eh, poplatky byly natolik nízké, aby spotřebitelům za to stálo se usilovat o své nároky. A ne, aby potom to bylo eh, takové, že se s tím nebudou zabývat, že vlastně jsou eh, beztrestně spotřebitelé eh, klamáni, protože tento řízení, tento postup dobře nefunguje. Ráda bych tady tímto zahájila diskusi. Doufám, že budete mít hodně zajímavých postřehů. Máme 20 minut, abychom to prodiskutovali. Bardzo proszę, mój... E, Prosím, e, můj kolega pan Buda má slovo. Da, mulțumesc foarte mult. E, apreciez. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si velice vážím toho, co jsme si tady vyslechli od pana profesora a našich kolegů. Také se mi líbí návrh komise. Zároveň se však domnívám, že bychom měli přemýšlet o tom, jak by měl vypadat Eh, jak by měla vypadat působnost eh, tohoto řízení. My jsme nejprve měli ten limit 2000 euro, teď se na komisi diskutuje právě o tom, zda by ten limit měl být 10 000 eur. Já tedy musím říci, že v Evropské straně lidové existuje tendence, eh, protože by mělo existovat rozdělení a pro fyzické osoby do 2000 a pro malé a středně velké podniky 10 000. Jedna věc je jistá, potřebujeme ve společnosti jasnou úpravu, eh, protože toto řízení je důležitým nástrojem, který lze snadno aplikovat pro občana, ale zároveň je to také určité preventivní opatření pro takové případy. To je velice důležité, protože Pakliže účastníci ve společnosti vědí, že tady existuje natolik jednoduchý nástroj, který lze okamžitě použít, jistě eh, se hledá tento předpis velkým zájmem. A občané ho budou využívat. A teď k malým a středně velkým podnikům. Hovoříme-li o působnosti, měli bychom pokračovat v našem logickém uvažování ať už je to 2, 5, 7 nebo 10 tisíc eur, ten limit, to je jedna věc, ale mm, možná, že bychom mohli učinit zároveň ještě další věc. A tady bych požádal komisi a radu, aby o tom přemýšleli. A sice měla by existovat možnost, aby šlo aplikovat totéž i v pracovním právu, bude-li se jednat o individuální pracovní smlouvy. E, tady nemyslím teď e, tím odměňování, odškodnění či cokoliv, co čistě souvisí s pracovním právem, ale jednali se o individuální pracovní smlouvu, mělo by to být aplikovatelné i zde. E, máme tady miliony občanů, více než 10 milionů občanů, kteří žijí v jiné zemi než je jejich vlast ti tam pracují. Existuje celá řada situací, eh, kdy uzavřeli individuální pracovní smlouvu a tato smlouva je uzavřena, aniž se potom evropskému občanu zaplatí peníze. Občan nemá žádné peníze, aby podal žalobu na eh, tu odpovídající firmu a vrací se do své vlasti, aniž by ty peníze dostal. Proč bychom jim neměli dát tu možnost, aby ve své zemi zažaloval tuto zemi, protože na evropské úrovni v současné době neexistuje žádné řešení pro tento problém. Pakliže dotyčná firma má zastoupení ve své vlasti, tak může dotyčný člověk jednat jinak, ale ne. A proto chci vyzvat komiksy, aby o tom popřemýšlela. Potřebujeme dodatečné nástroje, které by nám pomohly poskytnout občanům skutečně možnost zjednodušit svůj život. Hovoříme o tarifech, daních a jiných poplacích, ale já se domnívám, že tady by byla jiná cesta pomoci. Máme tady malé a středně velké podniky, které nemají tolik peněz a proto bych navrhl, aby platby probíhaly elektronicky a ne tak, jak vy jste řekla, v příslušné budově instance, to znamená, že by, nebo v podatelně, to znamená, že by ten člověk tam musel jít. Mělo by to jít elektronicky. Bylo by možno požadovat poštovně zaslat doklad o zaplacení. Ale jinak se domnívám, že by to bylo velice užitečným nástrojem pro evropské občany. Děkuji. Bardzo dziękuję. Czy... Děkuji mnohokrát. Prosím, přeje si ještě někdo vzít slovo v této věci? nevidím, že by se mnoho lidí hlásilo do diskuse. Dovolte, abych vám jenom řekla, jak bude vypadat další průběh. Během nejbližších týdnů budou připravené kompromisní návrhy k těm pozměvacím návrhům, které k tomuto dokumentu už byly předloženy a myslím si, že na naší příští březnové schůzi eh, se o nich bude hlasovat. Tehdy už eh, budeme mít mandát právního výboru pro jednání spolu s Radou a Evropskou komisí. Už částečně známe stanovisko Rady ohledně našich eh, návrhů. Eh, zatím ještě jsou to neformální eh, diskuse. Ale vůbec prostě k tomu, co předložila komise. A myslím si, nebo aspoň tak to vypadá, že ještě během lotyšského předsednictví dosáhného kompromisu, což by byl velice dobrý potom praktický nástroj, kteří pak už budou využívat jak jednotliví občané Evropské unie, tak i malé střední podniky, protože pak bude možné se efektivně a levně domoci svých nároků. Děkuji. Yes. You have the floor. <laughs> Máte slovo, prosím. Děkuji. Jenom velmi stručně, paní předsedkyně chci reagovat na to, co tady zaznělo. Vedla se tady diskuse, vede se nadále diskuse, zda mají být různě vysoké ty finanční limity pro jednotlivce a pro firmy, pro právnické osoby. Myslím, že bychom měli mít na paměti, že alternativa k tomu řízení o drobných nárocích, evropskému řízení, je eh, národní řízení, kam strany musí jezdit a tak dále. A opravdu nemá cenu, aby se tato národní řízení věnovala eh, řešením těchto drobných eh, nároků. Pět tisíc eur není zrovna málo, ale přesto to, neoprav, to neopravňuje využití vnitrostátního soudního řízení, kam strany budou muset jezdit, vzít si na to právníka a pustit se do toho řízení. To je věc, kterou chci zdůraznit. A druhá věc, jde o to, aby se platby mohly poukazovat online, bezhotovostně, kreditní kartou, ale bylo by to asi výhodnější, kdyby bylo možno to centralizovat v každém členském státě, než aby každý, systém, každý místní soud měl ten systém. To jsou ale praktické záležitosti, o nich zřejmě budou rozhodovat členské státy sami, ale měly by mít na vědomí všechny tyto profity, které případně je možno získat. Děkuji vám. kolegyně souhlasí, takže vám děkuji za vaše návrhy. Není nikdo další, kdo by se hlásil. Můžeme tedy postoupit k dalšímu bodu. Přivítám pana profesora D. Pálo z ADR Center, aby přednesl svou prezentaci. Děkuji vám, paní předsedkyně, přeji vám všem krásné dobré odpoledne. Děkuji organizátorům za to, že mě pozvali, abych hovořil o mediaci jako alternativním řešení sporů. Hádat se není nikdy snadné a vyřešit to u soudu není nikdy rychlé. Tady vidíte sousedy, jak se hádají o krávo, soudce se na to kouká a vidíte, že právník krávo pěkně dojí. Ano, na druhé straně e, ten soudce zřejmě dělá to tež. Jde o to. Soudní spory v podstatě jsou překážkou jednotného trhu, ale ještě víc soudní spory uh, ubírají i veřejným zdrojům a to v situaci, kdy se šetří, jak jsme slyšeli od kolegů. Mediace má různé výhody a řešit věci mediací se dělá už od konce 90. let. Jak už jsme slyšeli, mediace by měla vést k dosažení schody. Mediátor nerozhoduje za strany, ale snaží se je přimět k jejich společnému řešení. Mělo by to být rychlejší a levnější než soudní spor. Je tam dále kontrola nad výsledkem a zachování vztahů Směrnice 52 z roku 2008 poskytuje záruku kvality, důvěryhodnosti a poskytuje soudcům možnost vyzvat mediátory vzdor tomu, že toto je možné, leta poté, co ta směrnice byla přijata, výbor Jury, Komise a Rada Evropy vidí, že mediace je využívána pouze v, při... v žádná celá 0,5% případů v těch 27 členských států. To znamená, 100 tisíc mediací oproti milionům, 20 eh, milionům občanských procesů. To znamená, ta nerovnováha je značná. A cíl tuto nerovnováhu vyvážit nebyl splněn. Paradox je eh, v, také ve velkých ekonomických ztrátách Kdyby se mediace využívala víc, tak by mohla ušetřit miliardy, ne miliony, ale miliardy eur každý rok, jenom kdyby 50% případů se vyřešilo tímto způsobem. Parlament, myslím, že už déle nemůže eh, toto tolerovat. Před pěti lety Evropský soudní dvůr jasně řekl, jak má mediace probíhat případě Alasín bylo řečeno, že e, pokud to nebude povinné, nebude to efektivní. Show, soud chtěl, aby e, to nebylo závazné, aby to e, přerušilo dobu, kdy se promlčují nároky a tak dále. Jde o to, co ta směrnice umožňuje, ale nevyžaduje to od členských států. A teď dobrá zpráva někdy znamená eh, dobré chování, které lidé sice uznávají, ale neprovozují. To je důvod, proč hm, třeba máme povinné používání helem na motorkách, proč máme zákony na zákaz eh, kouření, proč máme nařízení používat bezpečnostní pázy v autě. To všechno je řečeno zákonem, ale ať by to bylo sebebezpečnější, dobrovolně by to lidé nedělali. Kdy eh, je zajímavé, co by tomu Ovidius řekl, kdyby viděl, jaká je dnes situace v Římě. I když eh, víme, jak to je, tak v podstatě přesto není nutné mediace zavést jako povinnou. Jde o to, aby do soudního procesu byla mediace integrována jako možný krok, aby soudní proces tak mohl udělat tento úkrok stranou. Jak by to fungovalo? Za prvé, ten mechanismus opt-out, to e, ilustruje studie, která se věnovala této otázce, která otázce trpělivosti pasažerů ve veřejné dopravě. Jde o to, proč podobné státy mají úplně jiné výsledky. Tady třeba vidíme, že velice málo Rakošanů poskytuje dobrovolné dary. Výsledek e, nám jasně ukazuje tento. E, jedná se o darování orgánů. E, v podstatě jde o to, že u, mnoho, u mnoha zemích eh, se ten dotaz vznáší při eh, podávání žádosti o eh, řidičský průkaz. Jde o to, jak je formulována ta otázka. Někdy lidé se vysloví pro, podle toho, jak je položená. Jde o to, jak je mediace regulována. Dokonce jsou lidé povzbuzováni, aby ji využili Eh, někdy jde o to vpustit se do mediace anebo jít rovnou k soudu. V 27 státech to tak je. V roce 2014 šlo o to, že bylo méně než 10 tisíc případů mediace a eh, v 19 státech bylo těch případů méně než 2000 dokonce. Zhruba 150 tisíc mediací se odehrálo v minulém roce jak se dostat k tomuto počtu. Jde o to, aby v některých případech eh, byla prvotní schůzka s mediátorem zadarmo, než se člověk vůbec dostane k soudu, až by se probrala možnost vyřešit ten případ mediací. A pak by člověk šel dál k soudu, ale nemusel by tomu mediátorovi už vůbec nic platit. Jenom pokud obě strany se rozhodnou, že budou pokračovat, pak by ta mediace opravdu pokračovala. Co je zajímavé, velmi zajímavé je, že v Itálii někteří zvolili mediaci, i když to bylo dobrovolné. Vidíte to eh, vlevo méně než 2000 případů ročně najednou přes, eh, eh, přes noc bylo těch případů daleko víc. V roce 2013 se Itálie zase vrátila k té možnosti opt-in a zase ten počet šel dolů. A pak se mediace vrátila a byly to šestimístné cifry v roce 2014, zase opt-out. Mediace opt-out jako to není jenom uh, výsledek těchto aktivit. Jde o to, že těch mediací bylo víc, ale byly i úspěšnější. Někteří lidé tvrdí, že kdo se soudí, eh, platí za to, že mají svůj den u soudu. I kdyby se platilo za mediaci jenom trochu, tak by to přece jenom asi bylo příliš drahé. Ale 70% nakonec neodpovídá. Jde o to, že pouze 30% z soudních poplatků jde do toho, do toho systému. Jsem přesvědčen, že ti, kdo platí 70% za službu, aniž by ji využili, mají právo žádat po těch, kdo platí 30%, aby aspoň zkusili tu mediaci, když ji můžou navíc ještě celkem snadno opustit. Jde o to, že soud by měl říct, že nebude utrácet peníze daňových poplatníků za mediace a do popředí postoupí organizace mediátorů a osloví strany procesu a vyzvouje, je, aby se pustili do mediace. Opt-out z mediace je středem pozornosti, protože se bude znovu zvažovat ta směrnice o mediace a objevují se problematické trendy. Uh, Třeba procesy v rodinném právu už nemohou začít rovnou u soudu, musí začít setkáním eh, s, media, s mediací, ne mediátorem, a ty případy by mohly být rozšířeny na všechny případy civilního práva. V Řecku třeba nedávno byl ohlášen zákon o tom, že bude mediace muset předcházet soudnímu procesu a nakonec na unijní úrovni Evropská unie sama navrhla změny ve směrnici, které by vedly k tomu, že by bylo povinné pro velké strany e, pojišťovny, nikoli pro spotřebitele, aby se účastnili těchto alternativních procesů. Pravděpodobně průmysl se proti tomu bude bránit. EU a národní parlamenty by neměly minout příležitost e, e, nejenom zjednodušit, ale dokonce zlepšit život občanům tím, že by byla lepší mediační politika. Máme tady směrnici z roku 2008, která se opírá o indikace Evropského soudního dvora. Jak vidíte, doufám, že vidíte, v některých případech, aspoň v některých případech, krok mediace by měl být vyžadován. To je princip efektivity. Tento požadavek by měl být snadný. Vidíte tam v kroužku ty čtyři prvky a samozřejmě strany by měly mít možnost opt-outu. Od září 2013 vedu projekt který by měl ustanovit první mediační centrum v Afghánistánu. Pravidelně tam jezdím. Vidíte, kdybych tohle ukázal v Kambulu, asi by to nebylo dobré, ale tady to ukážu. Jde o to, abychom se podrobili velkému stres testu. Jde o to, kdyby Bůh zahájil mediační centrum na zemi, asi by neměl mnoho klientů, kteří by stáli frontu, kdyby byla dobrá mediační politika. Kdyby, kdyby, kdyby. Pokud věříte, Bůh, Bůh nás učinil takovými, jakými jsme, ale možná bychom mohli být efektivnější v řešení svých sporů. Poslanci, vy můžete přispět k tomu, aby mediace uspěla. Nejenom v právu společenství, ale i třeba v rodinném právu. A myslím, že by byl dobrý krok, kdybyste to udělali. Můžete to udělat a myslím, že byste to měli udělat. E, činím tak jménem všech, kteří se mnou spolupracovali na vzniku této studie o mediaci. Děkuji vám. Děkuji vám za tu zajímavou prezentaci. Ze slovo doktor. A teď mi dovolte, abych dala slovo panu Eh, doktoru Mosterovi, který uvede náš poslední, eh, vlastně poslední téma, je soudcem v, eh, v Aust, Rakouského soudu. Teď jsem se právě dočetla, že je velice kvalifikovaný o tom hovořit, protože byl také na redakčním výboru, když se vypracovávala příslušná on, úmluva o volbě soudu. Teď uslyšíte, paní předsedkyně, poměrně odlišný přístup, příspěvek, než tomu bylo předtím, protože já budu hovořit o dvou nových právních eh, eh, nástrojích, které budou brzy eh, už prosazovány. Tudíž já vlastně vám musím tady předložit dva nové, eh, um, je to eh, umluva, eh, hádská umluva o volbě soudu z roku 2005, která v druhé polovině tohoto roku vstoupí v platnost a přepracování nařízení Brusel 1. Oba tyto nástroje se týkají jurisdikce a výkonu rozhodnutí soudu. Já tady hovořím o dopadu těchto dvou nástrojů na řešení sporů eh, eh, mezinárodních eh, smluv, kontraktů mezi podniky. Jestliže máte takovouto smlouvu a dojde k jejímu porušení, pak se s tím musí něco udělat. Možná mediace, ale někdy je třeba jiné rozhodnutí. A v současné době se to dá řešit dvěma způsoby. Buď státní slou, jít, jít k soudu, eh, soudním, soudu vlastní, eh, ve svém státě nebo eh, arbitráž. A tady musíte pak odpovědět otázku, číž soudní, státní dvůr rozhodne, nebo arbitrážní soud a jak se to bude prosazovat, jak se to potom, kde se to bude prosazovat, toto rozhodnutí v, soud, v státě toho tribunálu anebo v jiném státě v tom druhém. Pokud eh, eh, zvolíte arbitráž, arbitráž, pak musíte aplikovat eh, úmluvu z New Yorku, kterou možná většina vás zná. A to je velice úspěšná 151 smluvních států. Pokud je tady arbitrážní dohoda a jedná se o obchodní smlouvu, pak to vylučuje jurisdik, rozhodci eh, státních soudů těch států, u všech smluvních států a rozhodnutí arbitrážního panelu se bude potom eh, uplatňovat, vymáhat ve všech eh, státech, které jsou strany této úmluvy. Čili arbitráž obvykle funguje. Ale co když se strana rozhodne, že chce, aby eventuální 3 eh, rozhodl soud v daném zásadě. Pak mohou na základě dohody eh, se, se mohou rozhodnout eh, který, o konkrétním soudu, který to má rozhodnout. Ve starém nařízení Brusel 1 máme jasná pravidla, je to dohoda o jmenovaném soudu, což vylučuje jurisdikci soudů jiných členských států a bude se to potom prosazovat v jiných členských státech. A je to daleko víc, méně států, pochopitelně, než kolik je těch, které jsou stranami New Yorkské umluvy. Čili systém eh, Brusel 1 funguje jenom v rámci Evropské unie a není tady žádný předpis ani ve starém, ani v novém nařízení Brusel 1 o dohodě o volbě soudu, kdyby se designoval soud třetího státu, neboli tady neexistuje žádná právní e, jistota, pokud se státy rozhodnou designovat e, e, soud třetího státu anebo členského státu a chtějí prosazovat jeho rozsudek v třetím státě. K tomu žádný předpis není. Takže tady velice chybí právní jistota a je tady jaksi konkurence systému, státní soudy versus arbitrážní. A pokud by tedy to byly jenom členské státy, eh, pardon, soudy členských států Evropské unie, o které by šlo tak, jak New Yorkská umluva, tak i Brusel 1 by poskytovaly právní jistotu. A pak tedy by volba soudu, tato dohoda byla zcela přijatelnou eh, alternativou k arbitráži, pokud by šlo jenom o členské státy EU, ale pokud jde i o státy třetí, arbitráž poskytuje právní jistotu kdežto vztahy s třetími státy nepokrývá Brusel 1, čili tady nám pak schází právní eh, jistota, pokud jde o volbu soudu, dohoda o volbě soudu. Proto byl zájem na tom, aby se uzavřela tato úmluva o volbě soudu, což by mělo poskytnout eh, právní jistotu paralelně tomu, jak, jako je tomu u arbitrážních dohod. A rozsah působnosti této úmluvy je to pouze pro komerční kontakty, kontrakty, komerční kontrakty na mezinárodní úrovni. A umluva, tato umluva má tři hlavní pravidla. To je, že zvolený soud musí ehm, vyslechnout tento Eh, tento eh, ten případ a pokud běží toto řízení před jiným soudem, musí to přerušit nebo skončit a za třetí výkon toho rozsudku musí, musí být ve všech těchto státech. Čili je to naprosto paralelní pojmu koncepci úmluvy o arbitráži New Yorkské. To je tedy nová úmluva o volbě soudu, která by v druhém poletí tohoto roku měla vstoupit v platnost a rada už rozhodla, že Evropská unie e, k ní přistoupí přepracování e, nařízení Brusel 1. E, tady v této souvislosti jsou dva prvky, pokud je o dohody o volbě soudu, které se braly v potaz při tom přepracování. Za prvé, teď v novém nařízení Brusel 1a máme poněkud pozměněný předpis ohledně dohod volby soudu. Týká se o to, aby to bylo technicky v souladu s úmluvou o volbě soudu, což znamená, že kdykoliv eh, dohoda o volbě soudu bude platit v rámci úmluvy, té hákské úmluvy o volbě soudu, pak bude také platit v rámci nařízení Brusel 1. Až potud je to paralelní a opačně to nefunguje Čili předchozí požadavky Brusel 1, pokud jde o dohodu o volbě soudu, jsou trošku liberálnější, čili mohla by být taková volba v rámci Brusel 1, která by neplatila v rámci Hákské úmluvy. Ale v rámci Unie eh, by eh, tato dohoda o volbě soudu byla účinná, ale ve vztahu k třetím státům nikoliv. Ale pokud eh, bude takováto úmluva písemně uzavřena, dokonce elektronicky, pak by to platilo jak v rámci úmluvy, tak v Brusel 1. Pak je tady nové pravidlo, týká se to lispendence. pendens, ohledně paralelních akcí v různých států, státech. Eh, Brusel 1a. Tady byl totiž starý problém Bruselu 1, nařízení Brusel 1 Totiž tam je, nebo bylo pravidlo takové, že soud pokud probíhají paralelní řízení před různými soudy, pak ten eh, první soud má precedens a ten druhý oslovený soud musí přerušit řízení a musí počkat jestli ten první soud eh, zvolí svoji jurisdikci a jenom když ten první eh, odmítne projednat případ, pak teprve to může udělat, pak to teprve může projednat ten druhý soud. A takhle to platilo, že dokonce i když ten druhý soud byl vlastně dezignovaným soudem. A to dělalo veliký problém, protože strany se rozhodly, dohodly na jednom soudu, jedna strana eh, kontraktních stran, ale smluvních stran polušila zrušila tuto dohodu, obrátila se na jiný soud. A možná, že to bylo ve stádiu, kdy tam to řízení probíhalo hodně pomalu a tím se dal celý případ zablokovat. Tudíž v Brusel 1a v tom přepracovaném eh, změní nařízení Brusel 1 teď se řeklo úplně jasně, že ten zvolený to smlouv má přednost i v případě, jestliže první se obrátili na eh, jiný eh, soud v jiném členském státu. Proto toto zpravidlo v případě starého Bruselu 1 už neplatí v těch případech, jestliže ten druhý oslovený soud byl designovaný soud. A to je tedy už paralelním s úmluvou eh, o volbě soudu, protože podle této úmluvy je jasné, že designovaný soud eh, v rámci dohody o volbě soudu má precedens, má přednost. Jedinými slovy, všechny ostatní soudy musí odmítnout tu věc projednat. Teď konkurence systému, eh, tedy eh, státní soudy versus arbitráž umluva o eh, volbě soudu zanáší právní jistotu do komerčních pří, za účastí, již se účastní třetí státy. To je nové. A pokud tedy ta umluva o volbě soudu, tady tedy potud vytváří do, e, možnou e, alternativu arbitráži na celosvětové úrovně. I když by nešlo o členské státy, pak volba soudu podle úmluvy poskytuje právní jistotu, pokud se strany rozhodnou designovat e, soud smluvní strany v rámci umluvy o volbě soudu, ale má to velký háček. Všecko závisí na dalších ratifikacích úmluvy o volbě soudu. Ta vstoupí v platnost v druhém pololetí tohoto roku a vztahy ve vztahu mezi českým státy Evropské unie a Mexikem. A musíme tedy počkat jestli další klíčoví hospodáři, hráči se k tom, této úmluvě připojí. Pokud ano, pak tady bude existovat paralelní systém vůči arbitráži. Pokud ne, pak úspěch New Yorkské úmluvy bude stejný, jakým byl až dosud. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji vám za vaše velice zajímavé poznámky. Budeme tedy doufat, že k ratifikaci dojde. A teď je čas na poslední rozpravu na téma mediace a arbitráže. Hlásí se prosím někdo do diskuse? No? Hm? Já mám otázku. Týká se mediace a toho systému opt-out. Je to efektivní pro občanské právo, stejně jako v obchodním právu, nebo je tam nějaký rozdíl? Já si myslím, že je to efektivnější než alternativa. To je jediná férová odpověď, kterou vám mohu dát. Další alternativa opt-in existuje už 20 let v Evropě, v některých evropských zemích. První legislativa 1993 v Itálii, 94 ve Francii a výsledky jsme viděli. To bylo něco, co nefungovalo. A když byste měli čas, vysvětlím vám antropologické důvody. No, pokud mě napadnete, nepřistoupím na mediaci. To znamená, jde o to, pokud aplikujete sílu, síla se vám vrátí. V antropologii to nefunguje. Říká se tomu eskalace. Já vás napadnu, vy mi to vrátíte třikrát. Jde o to, že neexistuje lidská tendence k mediaci. Jde 3F. Fight or flight. Není to ono slovo F končící na K. To je něco, co je přirozená tendence. Bojovat, napadnu vás, vy mě Eh, to vrátíte, anebo vás napadnou a flight, uteču. Eh, právník velice mm, právník může věc protahovat a dobrý právník může věc velmi protahovat. Jde tedy o to, abyste lidi přinutili k tomu, aby to zkusili. Je to těžké, protože to jde v podstatě proti vůli lidí. Je to zasahování do rodiny, zasahování do těch struktur. Jde o to, aby to alespoň zkusili. Ta italská legislativa je stále ještě experimentem do roku 2017. Je to experiment, náš systém je neustále přetížený místo tedy, kolik bychom řekli, tudy půjdeme, je to panacea. teď se říká, zkusme to a uvidíme. Jestli ten systém bude mít dobré výsledky, tak se bude stabilizovat, když ne, budeme si muset vymyslet něco jiného, ale nevím co, protože není země na tomto světě, kdy v nedostatku peněz. Jde o to, abyste mohli mediaci finančně podporovat, třeba tím, že snížíte soudní poplatky pro ty, kdo se o mediaci pokusí. Není země na tomto světě, kde by to fungovalo. Pokud o nějaké takové zemi víte, tak mi to řekněte, já se tam vydám. Tak eh, mám pocit, že se dostáváme ke konci tohoto workshopu a chci vám všem poděkovat za vaši účast. Alespoň pro mě to bylo velice, údu, velice užitečné. Doufám, že to bylo užitečné i pro vás. Máme tady tedy dobrou půdu pro další vývoj v oblasti občanského práva. Soukromé mezinárodní právo je velice technická oblast práva, ale Domnívám se, že dnes jsme viděli, že to zároveň může být i téma politické debaty. Doufám, že se opět sejdeme na příštím workshopu za dva roky v roce 2017. Je to ještě dlouhá cesta a uvidíme, zda jsme dosáhli nějakého pokroku. E, revize nařízení Brusel 2 e, by do té doby snad už měla být hotová, budeme-li mít štěstí. Nakonec chci poděkovat všem poslancům, všem poslancům národních parlamentů, úředníkům národních parlamentů, kteří dnes přišli. Chci jim poděkovat za jejich zájem o občanské právo. Chci poděkovat našim odborníkům, kteří eh, přispěli do našich debat. A nakonec chci poděkovat personálu oddělení C, ředitelům národních parlamentů, sekretariátů a všem, kteří se podíleli. Děkuji tlumočníkům, děkuji vám všem, přeju vám všem krásný zbytek večera a šťastnou cestu domů. Děkuji vám.